So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, srdečně vám svítám na dnesním slyšením dezignované komisařky pro klima. Srdečně zde zdravím paní Kony Hedegártovou. V našem výboru tento týden už je to taková rutinní záležitost. Nyní vítám kolegy z výboru ITRE, Pan Roel je zde také mezi námi předseda výboru. Srdečně ho zdravím, zdravím také kolegy z výboru pro dopravu. Máme zde tedy slyšení na kterém se podílí tři různé výbory. Během příštích tří hodin si chce získat parlament obrázek o tom, zda kandidátka má příslušné kompetence pro takto důležitý úřad. Zda je osobně nezávislá, zda má evropské přesvědčení. Parlament bude také posuzovat specifické zdalosti kandidátky pro portfolio, na které je navržená a bude také posuzovat její schopnosti komunikace, protože politice obecně, ale zvláště v evropské politice je to velice důležité. Tak to stojí i v pokynech pro posuzování komisařů, které jsme si sami vypracovali, jakožto parlament. Během posledních tří hodin se budeme držet pravidel, které již všichni znáte. Musíme tedy dodržovat stanovený čas. Paní Hedegardová bude mít 10 minut pro svůj úvolní proslov a pak bude takový ten typický ping-pong, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, 45 minut na doplňující, eh, sekund, promiňte, na doplňující otázku a jedna minuta na odpověď paní komisařky. Kdo zde není přítomen, samozřejmě jeho otázka odpadá a chci poukázat na to, že ta druhá doplňující otázka se musí týkat tématu, kterého se týkala již otázka první. Nesmí tedy se týkat nějakého jiného jiného tématu. Já mám právo doplňující otázku odmítnout, pokud se tedy nebude držet stanoveného postupu. Paní Hedegardová, vy jste se jistě již eh, odpočinula od toho maratonu, který probíhal v Kodani. Jsem tam rovněž byl, bylo to velice stresující a ten výsledek byl velice frustrující. Vy jste zastávala různé funkce, byla jste ministrní pro životní prostředí, pak eh, nakonec jste byla ministrní pro klima a energetiku a nyní máte býti tedy komisařkou pro opracení oblasti změny klimatu. Víte, že parlament byl během posledních let jakýmsi henacím motorem debaty o klimatických změnách a o příslušných právních předpisech. Víme, že pro občany Evropské unie je tato oblast obzvláště důležitá a během příštích tří hodin jistě uvidíte, že opravdu toto to, to téma bereme velice vážně a chceme, aby se v této oblasti pokročilo. Samozřejmě že doufáme, že možná od vás nyní uslyšíme, jakým způsobem by se to velké zklamání z Kodaně mohlo přeměnit v jakousi naději v Mexiku. A samozřejmě bychom se také rádi dozvěděli, jakým způsobem chcete dosáhnout toho, aby vaše portfolio bylo propojeno s ostatními portfolii, s ostatními oblastmi působnosti Evropské unie. Tolik tedy k mému přivítání paní dezignované komisař, prvky. A nyní předávám slovo paní Hedegardové pro její úvodní projev. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. Proč jsme v politice? Myslím si, že jsme v politice, protože věříme, že je možné věci změnit protože ačkoliv jsou různá stanoviska a myšlenky, sdílíme jednu tendenci. Chceme, aby zítra bylo něco jinak, než je dnes. A myslím si, že v následujících pěti letech musíme v Evropské unii toho změnit mnoho. Nebo budeme mít riziko, že zaostaneme politicky, ekonomicky i strategicky v tomto světě 21. století. Můj první uvědom, vědomý politický akt se uskutečnil v roce 1972, kdy jsem ve třídě vyvěsila plakát se slovy Volte ano Evropskému společenství. Eh, můj třídní učitel ho okamžitě sundal a potom v roce 86 jako poslankyně jsem byla advokátkou referenda eh, jednotného evropského aktu a samozřejmě silnější evropské spolupráce. A pak, když bylo referendum o Maastrichtu, tak jsem jako novinářka eh, podávala zprávy o rostoucím, rostoucí skepsy k Evropské unii. A potom jsem byla svědkyní historického rozšíření eh, o deset let později, které ukázalo, že je potřeba silné Evropské unie. Potom jsem pět a půl roku byla ministriní životního prostředí a pak klimatu a energetiky a viděla jsem, jak moc musíme dělat společně. A vlastně e, často jsem Evropskou unii použila jako úroveň pro domácí akci. Také jsem měla tu výsadu spolupracovat s evropskými poslanci na rýči, na legislativě týkající se automobilů, lodí a tak dále. A potom eh, v říjnu 28 eh, jsem přišla sem do výboru pro klima, abych si vyslechla vaše názory na kop v A eh, vím, že má cenu s vámi spolupracovat. A dovolte mi, abych řekla, že ta první komisař pro klimatickou akci Evropské unie pokud se mi dovolíte, abych se já tou komisařskou stala, určitě budu potřebovat vaši podporu. Jak se eh, Evropa by měla změnit za pět let, jak bych si to představovala já. Chtěla bych, aby to, byla, aby to byl region, který bude přátelštější ke klimatu, a aby eh, investice do klimatu a energeticky eh, eh, efektivních technologií způsobila, že ekonomicky nezaostaneme. Před pěti lety se začalo mluvit o mezinárodní agendě. Vy jste mi nevěřili, ale 120 hlav států a šéfů vlád přijelo na konferenci o klimatu do, Koma, do Kodaně. podařilo se, že si všichni sedli k jednomu stolu a uznali, že mají stejnou eh, odpovědnost. Kdybych vám byla řekla, že dosáhneme cíle stupně dvě, mysleli byste si, že jsem sní, snílek. Fakt je, že jsem byla zklamaná, že COP15 neskončilo žádnými závaznými cíly. Máme ještě hodně práce, ale hodně se toho taky změnilo a Evropská unie hrála významnou roli ve stanovení této cesty pro změnu i ve utváření veřejného mínění a následujících pět let nám může přinést podstatné změny, nejenom e, v důsledku klimatu, ale i proto, že pokud budeme váhat, pokud se povlečeme, tak Evropa e, ztratí, ztratí růst, práci, prosperitu. Protože fakt je, že e, Čína je v pohybu a velmi rychlém. Spojené státy se velmi rychle pohybují v oblasti energetické úspornosti a technologie, stejně tak jako Japonsko, Brazílie a Jižní Korea. Jinými slovy tedy eh, evropské silné stránky jsou ohroženy a Evropa tedy eh, se musí tomu postavit. Eh, pokud musíme spolupracovat. Pokud nebudeme, prohrajeme. Pokud budeme, můžeme vyhrát. Abychom uspořili zdroje, musíme spořit eh, peníze do budoucna. příštích obdobích eh, budou zdroje, bude zdrojů málo a budou velmi drahé. Takže když budeme investovat do udržitelné budoucnosti, musíme rovněž se zabývat klimatem, energetickou eh, bezpečností, a tak dále. E, a dovolte mi, abych dala pár příkladů. Pokud Evropa bude vyrábět chytřejší a úspornější vozidla, bude to ve prospěch nejen našeho klimatu a životního prostředí, ale budeme potřebovat méně dovážených paliv a pomůže nám to zajistit pracovní místa. A někteří mohou říkat, nemůžeme si to dovolit. A já říkám, my si nemůžeme dovolit to nedělat. Navíc musíme klima dostat do všech relevantních politických oblastí a aby se nám to podařilo, eh, budu zpracovat velmi úzce s kolegy eh, v komisi ze eh, životního z dopravy, výzkumu, zemědělství, energetiky, průmyslu a samozřejmě i životním prostředím. Tam, kde pan Dima měl silný hlas, pan Potočník a já budeme mít ve sboru komisařů dva hlasy. A celá komise musí být měřena podle toho, že splní eh, Barosovi politické cíle pro další volební období a následník Lisabonské strategie eh, musí eh, mít eh, podněty, aby podpořil nízkouhlíkové a zelené technologie. není třeba ani říkat, že budu implementovat eh, dohodnutý eh, balíček týkající se klimatu a energetiky, ale eh, zavedení tohoto tématu do všeho je ještě důležitější když například eh, reformujeme zemědělství, musíme systematicky myslet i na to, že klimatické perspektivy jsou naše priority. A další doprava. Eh, v dopravě emise rostou a často vyrovnávají to, co snížíme ve energetice a v sek- ve výrobním sektoru. CO2 eh, už a vozidla eh, mají legislativu v tomto smyslu a předpokládá se, že tam bude integrována i letecká doprava také, když hovoříme o adaptaci, eh, musíme ji dostat do všeho. Jako část nasledující diskuse o finančních perspektivách si myslím, že bude potřeba z klimatického hlediska odůvodňovat všechny infrastruk- projekty infrastruktury financované Evropskou uniou, unii a to umožní adaptivnější strategie ve všech členských státech. A na mezinárodní úrovni budou pracovat pracovat eh, neúnavně proto, aby mezinárodní eh, uhlíkový trh se dostal v OECD do roku 2015 do nejvíce zemí a mým cílem je propojit evropský systém obchodování s povolenkami se Spojenými státy, pokud možnosti taky do roku 2015. A eh, můj předchůdce Eh, položil dobrý základ a nyní je možnost, aby ten evropský systém povolenek byl mezinárodnější. Z eh, COP15 se můžeme poučit. Evropa eh, musí se poučit poslední hodiny v Kodani Čína, Indie, Japonsko, Rusko, Spojené státy, všechny tyto země hovořily svým jedním hlasem, kdežto Evropa hovořila mnoha různými hlasy. Někdy jsme tolik času věnovali tomu, abychom se mezi sebou dohodli, že když nakonec přišlo na mezinárodní jednání, Evropská unie prakticky nebyla schopna jednat. A to tedy musíme zlepšit, proto aby Evropa měla silnější hlas. Příštích pět let určitě přinese změny a naším cílem musí být eh, dostat prostředky a klima eh, do veškeré evropské politiky. A bude pro mě výsadou spolupracovat s vámi i s kolegy proto, abychom zajistili, že zítřejší Evropa bude udržitelnější než dnešní Evropa. Děkuji vám za pozornost. Eh, thank you so much for this introduction. Děkujeme, děkujeme za, za to úvodní slova. Vy jste v podstatě první kandidátka, která skutečně dodržela čas úplně přesně na vteřinu. Opravdu těch 10 minut, které jste měla k dispozici, jste využila přesně a děkujeme za tato velice příjemná slova, která se dotýkají klimatu a my doufáme, že skutečně Evropa bude mít tento jediný silný jednotný hlas i na mezinárodním poli. Čili začínáme prvním hlasem paní za EVP, pan za EVP. Děkujeme. Dobré ráno, děkuji pane předsedo a přeji dobré ráno kandidáce na komisařce, která se je nominována na jedno z nejobtíženějších portfolií, které vůbec jsou v komisi. Je to ovšem, vy jste člověk, která již má zkušenosti, jak jste řekla již ve svých úvodních v slovech, jsou klimatické změny typickou průřezovou oblastí. Já se chci spíše soustředit na to, Chtěl bych vás tedy poprosit o to, abyste nám řekla obšírněji, co nyní plánujete učinit v Evropě. Číňané nesp- nespí, mají velkou produkci větrních elektráren, američané rovněž nespí. Ovšem Konání se nedospělo jednotného přístupu, protože se máme neustále rozdílně přístupy na celém světě. Takže si chci zeptat, jaké konkrétní kroky plánujete pro příštích pět let v této oblasti? Děkuji za tuto otázku. Myslím si, že zde máme opravdu dobré cíle, jednak v oblasti obnovitelné energii, energetické efektivity a zároveň v oblasti snižování či redukci, čili některé z těchto hlavních cílů už máme k dispozici, už máme stanoveny. Ovšem ta výzva v následujících pěti letech bude právě provádění těchto cílů. Jak už jsem se o tom zmínila, jsou zde různé oblasti, ve kterých nás čeká hodně práce, například na národní úrovni, jednak je to sdílení břemene, máme zde mnoho konkrétních iniciativ, které probíhají a myslím si, že Ovšem nás čeká ještě mnoho oblastí, kde bychom mohli přidat na celoevropské úrovni. Už jsem se zmínila o dopravě například. Padlo několik návrhů ohledně toho, že budeme muset přijít s nějakým řešením pro nákladní automobily. Ovšem i jiné oblasti v dopravě, kterým bychom se měli věnovat. Další oblast, jednak v oblasti lodní dopravy, myslím si, že bychom měli mít mezinárodní předpisy v této oblasti, mohlo by to být součástí kodanské dohody a měli bychom zjistit my zde v Evropě, jakým způsobem, nebo zajistit, tak to, že budeme reagovat i na emise z této oblasti dopravy, především pokud by jsme dosáhli nějaké mezinárodní dohody. Dále jsou to zemědělské politiky, do toho bychom měli začlenit nové technologie, nové technologie, které by byly příjemnější vůči životnímu prostředí, to znamená pěstování různých plodin a tak dále. A zároveň bychom měli inteligentnějším způsobem budovat nejenom konstruovat nové budovy, ale i v oblasti renovací. To znamená zajistit co možná nejlepší způsob v této oblasti pro následující generace, to znamená nejenom to, co uvidíme v roce 2020, ale i 2050. Poukázala jste na nedostatky v implementaci, to byla přesně výčitka, kterou jsme neustále slýchali v Kodani že sice máme pravidla, ale neuplatňujeme a ostatní státy, které pravidla nemají, tak jsou mnohem dále než my. Tak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem byste chtěla donutit členské státy k tomu, aby závazky, které převzali na sebe, také dodrželi. Jakým způsobem chcete tedy z vaší strany eh, působit v tom směru, aby opravdu státy dodržovaly to, na čem jsme se dohodli? Máte naprosto pravdu. Jedna věc jsou cíle a druhá záležitost jsou nástroje i na celoevropské úrovni. Máme zde asi tři tisíce různých příkladů, mnoho právě v oblasti životního prostředí, kde členské státy neplní to, co by měly plnit. Je to opravdu veliké číslo, vysoké číslo. Na to bychom se měli podívat, když hovoříme o klimatu. Máme k dispozici konkrétní nástroje, kterým bychom mohli reagovat na nedostatek realizace či implementace, například když neplníte, neplníte definované politiky v oblasti klimatu, jednak na základě Kyotského protokolu můžete eh, být pohnání, platit nějaké pokuty a podobně, nebo zajistit implementaci. I někdy to může mít samozřejmě finanční následky, nebo pokud například neplníte v tom prvním období, bude to mít dopad na povolenky a tak dále. To znamená, že to, co neplníte v prvním období, může mít finanční následky v dalším období. Děkujeme. A další otázka paní Marita Úsvok. Kommer hit, fru Hedegaard. Eh, Köpenhamnstoppmötet blev ett... Vážená paní kandidátko, Kodanský summit selhala a vy jste byla součástí tohoto selhání, protože jste byla jedním z lidí, kteří hráli velice zásadní roli na tomto samitu. Pokud víme, tak Amerika a Čína se snažili posunout hranice, stanovené hranice, ovšem Evropa tam nebyla přítomná. Jaké iniciativy hodláte přijmout, tak abychom se opět vrátili na tuto průkopnickou roli v oblasti boje proti klimatickým změnám, nejen pokud jde o realizaci, implementaci, ale i nové iniciativy, kdy navrhnete to, že Evropská unie by měla navýšit své závazky v oblasti snižování emisí z 20 na 30 například. Nejprve dovolte, jak už jsem se o tom zmínila, ano, samozřejmě, že bych chtěla, abychom dosáhli většího pokroku v Kodani Ovšem, měli jsme zde různé závazky, finanční a tak dále, nebo rozvojové země, země s rychle rostoucí ekonomikou, které jsou rovněž odpovědny v této oblasti, Spojené státy a tak dále. Před Kodaní, jelikož jsme měli určité termíny, které jsme si stanovili před třemi lety, Brazílie, Jižní, eh, Jižní Afrika, Indie, Spojené státy, všechny země, které nebyly součástí Kyoto původně, všechny tyto země si stanovili národní cíle pro národní čísla a tak dále. Čili já si myslím, že se nám povedlo dosáhnout zásadních věcí v Kodani, rovněž ty dva stupně které jsme si stanovili. Ovšem, jak už jsem se zmínila na začátku, čeká nás ještě hodně práce. Souhlasím s vámi, Evropa by měla hrát průkopnickou roli. Ovšem, měla by rovněž promlouvat jednotným hlasem. Já vím, že je jednodušší o tom hovořit, než to realizovat. Ovšem měli bychom se zamyslet nad tím, k čemu došlo v posledních, řekněme, 24 hodinách v Kodani, protože na mezinárodní scéně musí Evropa vystupovat jednotněji, pokud chceme, aby náš hlas byl vyslyšen. Jedna oblast, kde by podle mého názoru Evropa mohla hrát lepší, výraznější roli, by byla, pokud bychom bývali přišli s nějakými finančními návrhy v prvním, v tom prv, období počátečním, protože finance se dostaly na stůl pozdě a já si myslím, že to mohlo mít lepší, pozitivnější dopad pro rozvojové země, pokud by skutečně viděli, že ty finanční prostředky by byly k dispozici, že to je něco, že bychom se měli poučit. A pokud je o těch 30%, já bych samozřejmě velice ráda přišla s tímto závazkem co nejdříve, ovšem když se podíváme s odstupem na to, k čemu došlo v kodání od prvního Eh, druhý bychom měli postupovat opatrně v tomto ohledu vůči tomuto závazku, tak aby ostatní rovněž přišli s nějakými konkrétnějšími nebo závaznějšími cíly. <clears throat> Tak för ett svar eh, i relation till... Děkuji za tuto odpověď na mou otázku. A když se podíváme na to propojení s financemi, důležitost tohoto propojení, dovolte ještě doplňující otázku. V podstatě budete mít docela malou portfej, kde budete muset spolupracovat velice úzce s jinými komisáři. A vy v podstatě přicházíte do Evropské unie, kde nemáme dostatek financí pro opatření na tomto poli co hodláte udělat, abyste získala tyto finanční prostředky? Zmínila jste se o, o zemědělství, budete bojovat i za e, to, aby část těchto finančních prostředků se dostala ze zemědělství do oblasti boje proti klimatickým změnám. Odpověď ano, v letošním roce nebudeme mít dostatek financí ani na evropské úrovni, ani na straně členských států. To, co jste popsala, to samozřejmě je nám všem známo. Ovšem, myslím si, že zde máme velké finanční prostředky k dispozici. Když hovoříme o novém finančním výhledu, je zásadní, aby došlo k lepší koordinaci. Lepší koordinaci mezi našimi slovy, tím, o čem se zmiňujeme, pokud jde o naše politické priority v následujícím období a zároveň tím, co, čemu udělíme priority v rámci našeho rozpočtu. Například eh, bychom mohli naše zemědělství udělat zelenějším. Tam jsou různé možnosti rovněž investice do nových technologií, různé pilotní projekty v zemědělství. I tímto způsobem bychom mohli modernizovat způsob, jakým funguje tento sektor, jenom aby bylo příjemnější vůči životnímu prostředí, ale zároveň, aby to byla určitá aktiva, pokud jde o nějaké vývozní možnosti, protože toto je jedna z výzev v budoucnosti. Děkujeme. Pan Chris Davis, další otázka. Děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní kandidátko. Já si myslím, že jste byla velice silnou ministriní v oblasti životního prostředí. Vždycky se mi líbila naše předešlá diskuse, kdy jsme ne vždycky souhlasili společně. Ovšem, když jste hovořila o výzvách této oblasti, já si myslím, že to je opravdu úžasné a je to opravdu velice silný způsob, jste vystoupila. Ovšem, pokud jde o standardy, o normy, které jsme si stanovili v Kodani, tak jak vidíme, tak eh, jsme selhali, protože jsme nesplnili tyto cíle a nyní se hovoří o tom, proč vlastně chceme mít komisařku, která bude zastupovat tuto oblast, která je vlastně spojena s tímto selháním v Kodani. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že je dobré, abych mohla odpovědět před vámi především, já ne někde v zákulisí. To je dobré. Samozřejmě, že můžeme kritizovat to, k čemu došlo v Kodani. Ovšem, nemyslím si, že je spravedlivé, abychom kritizovali ty, kteří věnovali celá léta celosvětové globální mobilizaci. Ano, pravda je, že se nám nepovedlo dosáhnout to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Já, vy, Kodani. Ovšem, jak už jsem se zmínila ve svém úvodním vystoupení, kdo by si býval vůbec představil před několika lety, že bychom, že jedna z hlavních priorit Evropské unie že bychom dokázali dosáhnout to, že země s rychle rostoucími ekonomikami se přihlásily k těmto cílům závazkům. Ano, rozvojové země ty budou muset předložit určité závazky v oblasti eh, redukcí. Ovšem země s rychle rostoucí ekonomikou už akceptovali to, že se budou muset zavázat ke konkrétním akcím, konkrétním krokům, že budou monitorovány, sledovány na, mez, na národní úrovni, ale budou se muset rovněž odpovídat na mezinárodní úrovni jednou za dva roky, čili opravdu se nám povedlo dosáhnout hodně výsledků. A před Kodaní, ty termíny, které jsme si stanovili, to, že když budeme opravdu tlačit velice silně na tyto země, takže se budou muset připravit před Kodaní, tak myslím si, že ta strategie fungovala. Některé země potom v poslední chvíli se rozhodli, že nejsou schopni to plnit. Můžeme samozřejmě z toho vynit, koho chceme, samozřejmě ať už je to předsednictví nebo unie. No ano, tak to v podstatě budeme jenom obvinovat ty, kteří udělají co možná nejvíce nebo nejvíce na tomto poli. To, nebo, a je to mnohem jednodušší, než kdybyste kritizovali ty, kteří nakonec ty závazky nesplní. Well, thank you. I, uh... Děkuji vám. Ano, já jsem hovořil, že jste byla velice silnou ministriní, eh, ovšem možná pan Rafusen by neměl stejný pocit, protože no, údajně jste na ně docela útočila. Ovšem my samozřejmě chceme, aby jsme zde měli silnou komisařku, která by nás vedla, která by eh, viděla nějakou cestu vpřed. Ovšem mnoho vaší práce bude spíše průřezového charakteru, ať už na půdě, půdě komise, nebo samozřejmě i v jednáních s radou. Co si myslíte, jaká je rovnováha mezi tím, že mezi rovnováha mezi určitým přístupem, řekněme, tvrdohlavým, ale zároveň řekněme, nějakým bojovným. Já nevím, říká paní kandidátka, jaká je správná rovnováha mezi těmito přístupy. To má asi každý člověk stanoveno trochu jinak. Ovšem, politika je i v určité ochotě nebo odvaze bojovat za to, o čemu věříte, že je správné. Ano, někdy to potřebuje i určitý boj, bitvy, ovšem pokud to, se vám to nelíbí, tak do politiky vůbec eh, byste neměli chodit. Hovoříme zde o obrovské změně vnímání našeho růstu, společnosti bezpečnosti, růstu, energetiky, vztahu mezi všemi těmito prvky, mezi všemi těmito oblastmi. Tomu všemu se budeme muset věnovat. To znamená boj, to znamená bitvy a občas, tento, občas budeme muset být opravdu velice odvážní. Všem komise, to znamená ano, podobně jako ve vládě, musíte spolupracovat i s kolegy, tak jak tomu bude i v mém případě. Ovšem, myslím si, že čím více si Evropa uvědomí, že pokud v následujících pěti letech nebudeme, nepokročíme, nebudeme implementovat, tak skutečně budeme zaostávat a ztratíme na tom a to nejenom z hlediska životního prostředí, ale s ohledem na pracovní místa a myslím si, že toto povědomí roste i v jiných oblastech, nejenom eh, v oblasti průmyslu. Děkujeme. Paní si další otázka. Vážená paní kandidátko, Velice se mi líbí vaše prohlášení o tom, že Evropa by měla být takovou nejpříjemnější oblastí eh, vůči životnímu prostředí mm, z globálního hlediska. Bude, budete, řekněme, bojovat, jste připraveni bojovat i proti uhelným elektrárnám, protože já se domnívám, že stávající obchodování se mi není dostatečné. Vidíme, že se staví další uhelné elektrárny, pokud je o CO2 standardy, měli bychom je stanovit mnohem přísnější pro elektrárny, tak abychom, ehm, tak abychom zajistili, zajistili transfer změny v této oblasti na nové technologie. Očekáváte, že by v následujících pěti letech mělo dojít k nějakému hodnocení analýze dopadu pro tuto oblast? paní kandidátka, ano, chápu vaši otázku. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že když hovoříme o uhelných elektrárnách a jiných elektrárnách, že jsou součásti systému obchodování s emisemi ETS, ano, můžeme zde mít určité standardní normy, to je pravda. Já jsem o tom hovořila i, u, i v písemných odpovědí. Musíme zjistit, zda tyto technologie fungují, zda to opravdu přináší ovoce. Předtím, než um, stanovíme, zda tyto podniky jsou schopny mm, přejít na technologii CCS a tak dále. Neměli bychom se unáhlet. Pokud bychom měli tyto standardy výkonnosti pro nové podniky, jak můžeme zajistit to, že některé země prostě nebudou prodlužovat životnost těch starých eh, zařízení. Předpokládáme, že asi 60 takových zařízení bychom měli eh, postavit v následujících několika letech s tím se počítá a měli bychom zajistit některé členské státy, některé nové ehm, členské státy by, měly, by neměly mít povolenky pro tyto nové zařízení, tak jak tomu bylo u starých zařízení. Prostě neměli bychom tvořit nějaké politiky, jenom které by umožnily členským státům provozovat nadále své staré elektrárny, protože v některých případech by bylo mnohem lepší zavádět nové technologie. Čili já vám nemohu teď slíbit, skutečně ano, uděláme to, zavedeme to, protože my musíme zjistit, zda tyto nové technologie fungují, protože CCS technologie, a pan Davis už se o tom zmínil, už jsme o tom hovořili v minulosti na toto téma, to je problematická oblast, protože to spotřebová mnoho více energie. Když máme tři elektrárny s těmito zařízením, tak to spotřebová více než nebo tolik, kolik v původně čtyři elektrárny, čili měli bychom postupovat opravdu velice inteligentněji na tomto poli. Ano, chápu, chápu, že to ne, se nechcete nějak unáhlit, ovšem trochu jsem zklamána, že mm, jste se nezavázala alespoň k nějakému hodnocení dopadu. Samozřejmě, že ty standardy, tam záleží, tam můžeme udělit jiné standardy podle věku jednotlivých laktárů, to víme, to můžeme odlišit. Ovšem, pokud nejste ochotná hovořit, já k tomuto závazku hovořila jste o těch potom stížení. Ovšem, pokud odložíme toto rozhodnutí ohledně závazku 30%, jaká jsou opatření, abyste zajistila, že že to můžeme dosáhnout, aniž přistoupíme k nějakým uh, umělým projektům v oblasti lesnictví, v některých rozvojových zemí a tak dále. Paní kandidátka, já nehovořím, že jsem proti analýze dopadu, to ne, to je dobrý nástroj, všem pokud se ptáte konkrétně, zda provedu to nebo to, nebo teda ten, ten, mm, ta konkrétní otázka, tak říkám, že musíme postavit opatrně. To by mohlo mít i některé negativní dopady, které bychom nechtěli nikdo z nás tam na tom poli vidět. Samozřejmě, že analýza dopadu by mohla analyzovat pozitiva, negativa, to je důležité, to je to není černobílá otázka, to není černobílý černobílá oblast, tak abychom, řekněme, nepřistoupili k nějakým duplicitnám oblasti předpisů, ať už je to ta oblast jakákoliv. Děkuji. Pan Kalagar? Our... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Tím, jak jsme v prosinci 2008 přijali balíček, klimatický balíček, eh, eh, Evropská unie najednou měla eh, nevýhodu ve eh, konkurenceschopnosti. Eh, to se nakonec projevilo i v Kodani nyní máme, eh, nebo doufáme, že bude závazná dohoda, že Spojené státy, Čína a další země bud přijmou stejné závazné cíle. Ale pokud ne, tak, eh, nebo dokud to tak nebude, eh, jaká opatření přijmete, abyste vyrovnala tuto nevýhodu, ve které teď jsme, abychom dosáhli toho, co teď dělají rozvojové země. Je to pravda, že přesun uhlíku je pravděpodobně citlivá věc a musí se tato věc vyrovnat. A jsem přesvědčená o tom, že když nebudeme opatrní, když nebudeme pracovat vyrovnaně, tak to nebude mít eh, výhodu, eh, nebude to, mít, nebude to nepřinese to žádný eh, prospěch pro naše podniky. A Čína to teď dělá. Čína to dělá velmi dobře. Eh, Čína teď používá solární energii. Předpokládá se, že bude největším exportérem větrné energie. Takže vidíme, je, že, řada, že je řada oblastí, kde nás předbíhají. Já nenávidím regulaci. Samozřejmě bych mohla říci, dobře, uděláme to. Eh, často se nám říká, eh, nebuďte na nás tak přísní, podívejte se na naše konkurenty ale eh, vez, vezměme si, co vidíme, změny ve Spojených státech, v Číně, v Indii, takže si myslím, že musíme být velmi opatrní, abychom eh, zámě, neměli zám, příliš velký záměr chránit své vlastní průmyslová, svá vlastní průmyslová odvětví a tím vlastně způsobit, že nebudou konkurenceschopná. Musíme se pokusit dosáhnout rovnováhy eh, tak, abychom eh, měli benchmarking eh, tak eh, přátelský průmyslu, že bude fungovat, protože se domnívám, že je třeba tlačit jemně, ale rozhodně správným směrem. Ne dívat se na to nejenom proto, co dělá Čína a Spojené státy, ale protože to potřebujeme, pokud chceme chránit klima a životní prostředí. Nejsem proti tomu, že se má tlačit správným směrem, nejsem proti zeleným opatřením. Čína vyrábí nějaké zelené technologie, ale fakt je, že taky staví spoustu nových tepelných elektráren. Ne, takže eh, jde jenom o přesun eh, těch energeticky intenzivních průmyslů do Číny. K tomuto procesu v posledních pár letech eh, docházelo, takže tím nepodpořujeme zelené technologie eh, protože nemáme závazná, závazné cíle pro Čínu, Indii a další země. A pokud je nebudeme mít, tak oni budou rozvíjet tyto energeticky náročné eh, sektory. Ano, já už po léta se snažím, aby Čína a další velké rostoucí ekonomiky eh, přijali eh, náš klimatický režim. To se opravdu snažím dělat z nejrůznějších důvodů. A když se na to podíváme z evropského hlediska, tak je to i mm, kvůli té analýze, kterou jste nám teď dal, protože fakt je, že jinak budou zdarma znečišťovat, tak jak to dosud dělají. A Kodaň byl první krok ku předu. A teď máme další šanci. Co se stane 1. února? Bude Čína internalizovat své národní cíle, jak říkala, protože to opravdu bude velký krok ku předu mezinárodních jednání a podaří se eh, do, eh, přivést Čínu eh, na platformu jednotného mezinárodního režimu. Děkuji. Katia Liotár je další. Děkuji vám, pane předsedo. Jedna z opatření, pro boj proti klimatickým změnám, tedy jedno z těchto opatření, spočívá v tom, že budeme vyrábět udržitelnou energii šetrnou vůči životnímu prostředí. My zde máme usnesení Evropského parlamentu pro COP15, kde jsme řekli, že právě energetika, zelená energetika má být velice důležitou součástí. Došlo eh, se k tomu, že jsme slyšeli, že byla chválena atomová energie, ale podle mě to není udržitelná energie. Já jsem se ptala, jaký je názor komise. Zjistili jsme, že názor komise je ten, že komise se nechce jasně rozhodnout pro určitou pozici. A já bych se tedy chtěla zeptat, jaký je váš osobní názor o tom, jak to vypadá s jadernou energií a udržitelností. Myslím, že politika v Evropské unii je taková, že energetika je záležitost zemí. Já jsem ze země, kde jsme se rozhodli už v roce 95 hlasování v parlamentu, že nebudeme mít jadernou energii. My jsme vsadili na Eh, energetickou úspornost, na, renov, na obnovitelnou energii, takže to je eh, základ, ze kterého já vycházím. Ale fakt je, že jaderná energie ve světě je a bude mít slovo v něm po mnoho dalších let. Taková je realita a proto je třeba velmi dbát na bezpečnostní otázky a právě proto eh, nejrůznější výzkumy, nejrůznější výzkumy ústavy zkoumají eh, tyto otázky právě proto, abychom měli jaderné reaktory a elektrárny co nejbezpečnější. V tom mém světě eh, není jaderná energie obnovitelnou energií. Um, ja, buiten deze duurzame energiemix zijn... Ano, Nehledě na ten udržitelný energetický mix je možné dospět k dalším opatřením proti, pro boj proti klimatickým změnám a proto se tedy ptám, přistoupíte k dalším opatřením, například, abyste zabránila emisím metanu, které je taky velice zhorší situaci se skleníkovými plyny a to se týká zejména chovu dobytka a bioprůmyslu kde, protože tyto dvě oblasti významným způsobem přispívají k emisí metanu. Jak byste viděla příklad například potravin, které nejsou spojeny s tak velkými emisemi CO2, protože se jedná o regionální programy. To byl tedy velice zajímavý skok od atomové energie k chovu zvířat, ale já jsem dnes takový schovývavý, takže tuto otázku připustím a může tedy paní komisařka. Myslím, že je to také součástí mezinárodního jednání eh, snažit se zahrnout nějaké nebezpečné látky. O tom se jednalo nakonec i v Kodani. A pokud jde o zdroje potravin, myslím, že je úplně v pořádku, a že má smysl na celoplanetární úrovni eh, myslet i eh, na eh, bio záležitosti, ale myslím si, že v globálním světě musíme toto regulovat politicky různě, diferencovaně. Lidé si mohou vybrat. Zda budou, zahrnou emise z, z, do, z dopravy, z letecké dopravy, E bude e, platit princip znečišťovatel platí, takže vlastně e, budou muset platit, pokud budou dovážet potraviny. Takže každý si může rozhodnout, jak chce. Děkuji. Další otázku položí Anna Rosbach. til dette udvalg under COP15-mødet i København. At samle 120 statsoverhoveder omkring et sešlo se 150 eh, hlav států a eh, předsedů vlád. A nemůžeme tedy hovořit o fiasku, ale o historickém momentu. A já bych se chtěla zeptat na plynovod Nord Stream. Myslíte si, že estonské eh, organizace životního prostředí eh, přijmou eh, dohodu Německa a dalších zemí, protože Nord Stream je vlastně na, na E, mezinárodní e, požadavek. A kromě toho by byl další ruský dodavatel e, plynů. Diverzifikace zdrojů nakonec vychází i ze, ze elektráren v Evropě. Ano, já si plně uvědomuji ten fakt, že nevládní organizace mají velkou starost a zabývají se e, důsledky e, plynovodu Nord Stream. Myslím si, že je velmi důležité e, udělat na národní úrovni analýzu dopadu a kromě toho mít celkový plán, co s tím dělat v oblasti životního prostředí. Já tento téma znám v dánském kontextu, kontextu a e, musíte, e, pokud se e, takový to musíte povolit takový to plynovod, pokud půjde po mořském dně a musí splňovat ekologické požadavky. A kromě Dánsko bude trvat na tom, aby se splnily všechny požadavky. Švédové a e, Norové dělají podobné analýzy a my dohledneme na to, aby odpovídal ekologickým standardům. Ale je zde ještě další dimenze v té otázce. Hovoříte o tom, že budeme závislí na dalším eh, plynovodu z Ruska. Já si myslím, že tady je trošku rozdíl, protože fakt je, že Evropa závisí na ruském plynu. Ale zde se musíme podívat i na to, proč ten eh, plynovod chceme. Myslíme si, že je lepší mít několik plynovodů než jeden nebo jenom pár eh, Eh, plynovodů, eh, protože eh, Evropa v první řadě jich potřebuje víc. A má mé právo takový plynovod postavit na základě ustanovení mezinárodních dohod, pokud takový plynovod bude odpovídat standardům životního prostředí. Um, a jako dodatečnou otázku a velmi krátce bych vás ráda informovala, že když se na to podíváme, tak vidíme, že eh, z první a druhé světové války je na mořském dně eh, spousta nevybuchlých bomb a Švédsko eh, a eh, další skandinávské země eh, mají velkou potíž s tímto druhem znečištění a jedovatými látkami. Máme tedy problém, že máme na jedné straně zdroje energetiky, které jsou zastaralé a máme tyto problémy je to spousta otázek a pokusím se odpovědět. Eh, za prvé, ty nevybuchlé bomby a otázka plynu. my jsme měli tuto zkušenost už při výstavbě jiného plynovodu a změnili jsme jeho trasu proto, abychom zamezili tomu, že by eh, tyto bomby eh, mohly vybuchnout. Je to, máme velký projekt, eh, Finové a Švédové na tom, budou, na tom pracují taky a jak jsem už říkala, je nám zcela jasné, že Evropská unie nechce nic než celý projekt, který musí být přijatelný a musíme vždy respektovat životní Děkuji. Paní Rozbachové, já jsem očekával jinou otázku, protože zatím se nikdo nezeptal na to, zda vůbec dochází k klimatickým změnám, či zda to je jakási konspirace temných kruhů. Takže odpůrci klimatických změn zde pravděpodobně dnes nejsou a toto téma odpadává. Nyní se dostáváme ke druhému kolu otázek. A jako první je na zádě Karl-Heinz Florenz. Ano, to je problém, že tady nejsou odpůrci změn klimatu, protože s nimi nebudeme moci debatovat. Já bych se chtěl zeptat, mém, obhájit mého liberálního přítele Chrisa Davise, protože on mohl být v Kodaně pouze během prvního týdne, když tam byli takový ty aparátčíci, te, to bylo takové všechno pokojné a netematické, ale v týdnu, kdy tam byl parlament, tak to situace byla již naprosto jiná. Číňané se chovali velice diktátorsky, bylo to takové dramatické značně. A proto, paní ministrině, já bych rád si vyslechl něco k vaší filozofii. Já mám takový dojem, že v Evropě jsme během posledních deseti let zavedli takovou politiku postihů, co se týče klimatických změn. A já bych chtěl vědět, jakým způsobem bychom mohli dospět k tomu, aby se klimatický problém stal jakousi klimatickou šancí. Mám tím na mysli udržitelnost, větší účinnost a samozřejmě tím i větší možnosti pro export. Myslím tím také energi- bezpečnost pro přírodní zdroje, jakousi surovinovou bezpečnost, abychom zajistili, že i naše děti budou mít. Dost... Děkuji vám. Eh, nevím, jak, když hovoříte o té politice postihů, tak si myslím, že potřebujeme určitou regulaci, že jsou věci, které musíme dělat politicky, to určitě, ale taky si myslím, že je velmi důležité rozšířit eh, klimat, politiku v oblasti klimatu. A nakonec jsem to říkala i v tom svém úvodu. Je to agenda, ve které se vytvářejí pracovní místa a je správné, aby naše děti měly čistší vzduch a vodu. E, proto se zaměřujeme na klimatické změny. V budoucnosti, až uvidíme, že je deficit zdrojů nebo že zdrojů je třeba velmi málo, tak e, ekonomiky budou muset používat méně zdrojů a méně energie. Mezinárodní agentura pro energetiku nedávno o tom informovala. A podívejme se na ceny ropy a na jejich pohyb za mnoho let. Je jeden jediný trend. Ceny ropy obrovsky rostou, takže potřebujeme pro zdravou ekonomiku se na to daleko více zaměřit. A nakonec to se projevilo v Kodani. Tam se hovořilo o mobilizaci zdrojů. Možná bychom potřebovali větší agendu pokud jde o financování, o možnosti. A já, e, pokud jde o můj politický základ, jsem Evropanka, jsem e, e, konzervativní v tom v tradičním slova smyslu konzervativní, eh, takže nechci říkat, eh, nesmíte dělat tohle, nemůžete si vybrat. To by bylo nejjednodušší, ale eh, je potřeba, abychom jednali rychle, rychle, ne pomalu, protože čím víc budeme váhat, tím víc budeme riskovat že budeme potřebovat nástroje na boj proti klimatickým změnám, které ani vy, ani já nechceme. Frage. Děkuji, doplňující otázka není. To bylo naprosto jasné, jsme spokojeni. Další otázku položí Jorgen. Vítejte, Kany Hedegard, očekávám, Eh, dobrou spolupráci eh, s vámi jako komisářkou, pokud budete jmenovaná. My chtělo, myslím, že když se podíváme na situaci a na atmosféru, jaká byla před Kodaní, když se podíváme na ambice, tak výsledek byl fiaskem. A částečně to bylo uznáno tím, že i vámi, vy jste řekla, že jste mm, očekávala lepší výsledky a můžeme vám důvěřovat v tom, že ukážete vedou eh, své vůdcovství, eh, že eh, ukážete globální schopnost vedení, že se poučíte z chyb, že se předsed, poučí předsednictví z chyb, ke kterým došlo. Ano, to je zkušenost, která je přeshraniční, pane Jensene. Eh, toto slyšení. Když jsme definovali ambice nebo cíle, tak kdybychom eh, nechali mezinárodní proces, aby eh, probíhal tak, jak probíhal, tak jsem přesvědčena o tom, a pane Jensene, vy se mnou budete jistě souhlasit, tak by to bylo mnohem horší protože když se podíváte eh, na Gronsko eh, v září, v říjnu jsme měli zasedání, eh, v listopadu další toto všechno bylo nebo odpovídalo tomu, o čem se je, co se potom provedlo v Kodani a myslím si, že Dánsko prokázalo schopnost vedení já bych eh, nehovořila o eh, jiných výsledcích, eh, ale pravda je, že teď se může říci, kdybychom byli, udělali a tak dále, ale moji analytici a lidé, kteří tam opravdu byli, tak nezávisle na tom, co se všechno udělalo, je pravda, že určité země změnily strategii zachodu a nakonec to prostě nechtěli nemůžu zasaho- zacházet do příliš velkých eh, detailů, protože mám omezený čas a vyžadovalo by to podrobnější analýzu, ale eh, fakt je, že eh, když, eh, že by to jinak dopadlo, kdyby jiné, některé země se chovaly jinak. A já vám eh, dám, pane Jensene, láhev šampaňského nebo komukoliv jinému, kdo najde předsednictví, které by udělalo víc a které by podalo více pomocnou ruku, eh, protože my jsme opravdu se snažili velmi mnoho my nechceme eh, říci, že jste nepracovala a nechceme se opájet šampaňským, ale eh, možná můžeme hovořit o jedné chybě. Není to chyba týkající se jenom eh, dánského předsednictví, ale Evropské unie jako takové. Vy jste sama hovořila o tom, že Evropská unie nehovořila jedním hlasem. Takže co uděláme v tom Eh, nebo co jste dělala. Vezměme teď pana Sarkozyho, protože byli lidé, kteří, eh, kteří hovořili o, na mezinárodní úrovni za eh, Unii vlastně a za sebe. Když hovořím o tom, tak fakt je, že někteří lidé říkali, říkali něco jiného. To je velký problém v Evropské unii. My, když jsme tam seděli a byli tam zástupci Evropské unie, Evr- Spojených států a Číny, v, té, v tom sále bylo příliš mnoho Evropanů a to samo o sobě bylo problémem. Byla by to výhoda, kdybychom hovořili stejným hlasem. A možná, že bychom mohli z toho vít a snažit se toho dosáhnout alespoň teď. Fakt je, že by byl lepší výsledek, kdybychom eh, byli jednotní. Musíme eh, toto brát velmi vážně, protože pokud eh, se z toho nepoučíme, tak ztratíme svou vedou, své vedoucí místo. A myslím si, že to je situace, která je životně důležitá. Sarkozy. Ano, náhubek pro Sarkozyho, to je mission impossible. To si myslím, že nedokáže uskutečnit ani paní Heregardová. Jako další řečník je nyní pan Teodoros Kilakalis. Mainstream. Vážená paní, komisa, vážená paní kandidátko, pokud je o mainstreaming, využijete analýzu klimatického dopadu v následující nové legislativě a pokud jde o rozpočet EU, um, chcete do toho začlenit i proceduru, která se týká boje proti klimatickým změnám a rovněž pokud jde o stávající legislativu, navrhujete nějakou revizi v této oblasti, uvedte prosím příklady konkrétní pokud jde o nejlepší osvědčenou praxi v oblasti energetické účinnosti, měli bychom je zavádět i do našich veřejných zakázek, nebo bychom měli udělat určité priority, pokud jde o lesnictví, strategie v této oblasti v Evropě přijdeme o opravdu obrovské, obrovské plochy v následující lete, především na jihu Evropy. A poslední záležitost, pokud jde o státní pomoc v oblasti uhlí, to si myslím, že by mělo být zrevidováno v průběhu vašeho mandátu. Předpokládáte nějakou, nějaké konkrétní akce i v této politice? A já si myslím, že skutečně za dvě minuty nebudu schopna odpovědět na všechny tyto otázky. Pokud jde o analýzu dopadu, ta je důležitá, možná ne úplně ve všech oblastech. Měli bychom samozřejmě se zabývat, nebo neměli bychom ji provádět tam, kde není důležitá, ovšem pokud jde o takzvaný climate proving, to znamená věci, řekněme oblasti, kde platíme za různé věci nebo vynakládáme finanční prostředky evropské, tak je, myslím, logické, jakmile využíváme tyto evropské finance, tak bychom je měli vynakládat klimaticky rozumným způsobem, to znamená financovat, řekněme, různé projekty v oblasti silnic a podobně. Ovšem měli bychom mít k dispozici tu analýzu takzvaného klimatického proofingu, mm, jinak bychom do toho neměli investovat, do těchto projektů. To je důležité. Nebo například eh, balíček pro dopravu. Já budu spolupracovat i s kolegyní nebo kolegou eh, v, pro portfolio v oblasti dopravy nebo řekněme revize v oblasti emisí CO2 u automobilů. To je jedna z oblastí, už jsme se o zmínili. Dále veřejné zakázky. Myslím si, že bychom měli využívat takzvané zelené postupy, protože zde vidíme mnoho oblastí veřejného sektoru v Evropě, které by mohly ten trh táhnout i správným směrem a my nevyužíváme všechny tyto možnosti. Pokud je o strategii v oblasti lesů, to je nesmírně důležitá oblast. S panem Potočníkem o tom budu hovořit. Myslím si, že je opravdu téměř trapné, že se nám nepovedlo dosáhnout evropského Evropské, evropské strategie před kodanským summitem. To je právě jedna z těch oblastí, kde zaostáváme. To come back on the only ještě k té jedné části, jediné, na kterou jste neodpověděla. Já jsem velice rád, že jste odpověděla na ostatní. Ovšem pokud jde o subvence v oblasti paliv, máme celosvětově zde asi 300 miliard, miliard, které, které věnujeme subvencím do fosilních paliv. To je myslím si, číslo neakceptovatelné. Nemáme zatím politiky, skutečné politiky, které by to řešily, protože v podstatě my rovněž subvencujeme tato paliva. A toto bude oblast, která se bude dotýkat vašeho mandátu. Já si myslím, že bychom to neměli subvencovat. Myslím si, že je to i součástí eh, v, mm, z letošního léta G8, že bychom neměli subvencovat globálně, bychom neměli subvencovat eh, tato paliva. Já vím, že se o tom jednodušeji mluví, než se to realizuje. Především, když hovoříme o rozvojových zemích, bude to stát určitý čas. Ovšem, pokud chceme být méně závislí na těchto palivech, na fosilních palivech, tak si myslíme, že samozřejmě, a to si nikdo z nás nemyslí opak, že je velice špatné subvencovat tato paliva. Děkuji. Nyní se dostáváme k první otázce z výboru pro průmysl. Pan kolega Herbert Royal byl velice chytrý, protože ze šesti velkých otázek udělal deset malých, takže ke slovu se dostane deset kolegů a kolegyň z výboru pro průmysl a to je velice důležité a dobré, protože samozřejmě klimatická politika velice souvisí s politikou průmyslovou, pokud jí v podstatě sama o sobě dokonce není. A první otázku má pan Benson. Arbejde som Danmarks miljø. Pokud vím, tak jste odvedla opravdu úžasnou práci jakožto ministrině životního prostředí v Dánsku, poté jste byla ministrině klimatu a energetiky vlastně první na světě. Zmínila jste se o tom, že se nám nepovedlo dosáhnout globálně závažné dohody v Kodani. Bohužel. Ovšem, to neznamená, že by se svět jaksi dostal do úplně no, nějaké slepé uličky. Čína, jiné země investují do nových technologií a v Evropě si myslím, že bychom měli přijít s určitými udržitelnějšími zdroji energii, abychom vytvořili zelená pracovní místa, abychom byli konkurenceschopnějšími, protože nemůžeme konkurovat na, samozřejmě na základě ceny za pracovní sílu, především když se podíváme na situaci ve světě. A proto si myslím, že bychom se měli podívat nebo hledat příčiny toho, proč naše podniky netvoří nová pracovní místa. Jak budete reagovat na tuto implicitní výzvu, pokud jde o energetiku, výzkum, výzkum, nové technologie, inovace a tak dále. Takže nejprve, pokud dovolíte, nejprve pokud eh, jde o výzkum. Když hovoříme o přidané hodnotě, Sedma dvacítka má když se díváme na spolupráci 27, tak samozřejmě, že to vypadá trochu jinak, než když ehm, reagujeme na tuto problematiku na národní úrovni. Měli bychom se podívat na to, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout nějakého pokroku, pokud budeme provádět rozsáhlý výzkup. Víme, že, nás, že to představuje obrovské výzvy, protože na jedné straně máme úžasné myšlenky, ovšem to provedení nebo to realizování, to je mnohem obtížnější. Čili nesmíme zapomínat na ty černé díry, kterým bychom se měli vyhnout. Měli bychom být silným hráčem. To je ta jedna stránka mince. A když se podíváme na výzkum a investice v této oblasti v Singapuru nebo Jižní Koreji a tak dále, to jsou oblasti, kde bychom skutečně mohli dosáhnout lepších cílů synergickými postupy nebo užší spolupráci. Neměli bychom se zabývat pouze velkými podniky, velkými odvětvími, protože důležitou roli hrajou i malé a středně velké podniky v našich ekonomikách. Měli bychom je zapojit v širším měřítku do celé problematiky. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak pomoct podnikům, které zaměstnávají, řekněme, 30, 50 lidí. Měli bychom trochu inspirativním způsobem se podívat na celou záležitost, proskoumat osvědčené postupy, abychom nemuseli neustále začínat na zelené louce. Děkuji. Děkuji. Další otázku položí Brita Thompson. Děkuji za slovo. Kony, ráda bych tě mezi námi přivítala zde u nás v Bruselu. Pokud jde o atomové elektrárny, Pokud je o závaz, závazné cíle v oblasti snižování CO2 nebo udržitelnou energetiku. Máme zde cíle 2020. Někteří poslanci Evropského parlamentu se domnívají, že pokud jde o výrobu elektrické energie, zelené technologie, že je to velice důležité, mohli bychom um, redukovat CO2. Dobře, to je jedna oblast. Ovšem, například na slyšení komisařů pro a, průmysl a výzkum. Ano, hovořilo se o tom, že bychom měli snižovat CO2, měli bychom se podívat na to, jakým způsobem generujeme energii, vyrábíme energii. Proto bych se chtěla zeptat, zda budete vetovat nebo budete bojovat proti jaderné energetice mm, a její zapojení do snižování CO2. Jste proti této energetice? Jaké je vaše stanovisko? Já osobně ne, že bych se, já se nechci nějak distancovat do této energetiky. V Dánsku, v mé zemi jsme udělali rozhodnutí jiného charakteru my jsme si prostě zvolili jinou cestu, zásadně jinou cestu. Ovšem už na počátku mi odpovědí jsem hovořila o tom, že atomová energetika existuje a proto musíme zajistit to, že bezpečnost této energetiky je zajištěná. Máme zde novou generaci atomových elektráren, která nás čeká Mm, problémy s odpadem jaderným už nejsou tak závažné jako v minulosti, čili musíme o tomto tématu hovořit. A já doufám, že v následujících pěti letech budu mít příležitost hovořit na toto téma. Ovšem v tomto období samozřejmě, že budou existovat v Evropě atomové elektrárny, čili já mm, to sice nepovažuji za udržitelný zdroj energie, ovšem když hovoříme o výzkumu v této oblasti, v této energetice, máme zde mnoho, mnoho um, lidí, kteří by naopak chtěli, abychom věnovali um, finanční prostředky právě tomuto výzkumu na úkor, řekněme, udržitelných energií. Já Osobně se nedomnívám, že bychom měli napumpovat mnoho finančních prostředků do této, do výzkumu na úkor investic do jiných udržet, obnovitelných zdrojů energie. Musíme si ovšem uvědomit, že zde máme opravdu velice silnou pozici v oblasti z udržitelných energie a měli bychom opravdu být lídrem na tomto poli. Děkuji a nyní prosím pan Ivo Belet. Děkuji. Dobrý den, paní Hedegardová. Já bych chtěl položit otázku v holandštině. Bude se týkat energetických sítí, takzvaných offshoreových sítí. CFO. Je to gigantický projekt, na kterém se potílí Dánsko, Belgie, Velká Británie a šest dalších zemí. tedy je to v plánu, že se budou podílet. Má to obrovskou hodnotu, tento projekt bude velice drahý. A chci se tady zeptat, zda ho podpoříte a jakým způsobem to chcete konkrétně učinit. Jste ochotná vypracovat, navrhnout eh, nové eh, evropské nástroje pro financování a také před kolegy obrá, obhájit. A druhá otázka, co si myslíte o takovém tom plánu přímo zapojit do této věci evropské občany, umožnit jim se finančně podílet a tímto způsobem také v podstatě mít výnos z těch možných dividend. Ano, ty nejefektivnější, vlastně pokud budou tyto sítě efektivnější, čím budou efektivnější, tím lépe, protože poté i dodávky energii budou účinnější a já jakožto bývalá ministrině jsem do toho byla trochu zapojená, snažila jsem se dosáhnout nějaké větší pružnosti tohoto systému. To je velice důležité, pokud bychom chtěli opravdu začlenit více obnovitelné energie do tohoto mixu, abychom měli udržitelné systémy. Pokud je o financování podrobnosti, tak mm, pro, v tom, na tomto poli nejsem odbornicím, myslím si, že spíše kandidát na pro oblast energetiky by mohl odpovědět právě tak tomu bych se raději vyhla, protože odpověď neznám. Děkuji a dostáváme se ke třetímu kolu otázek. První otázku položí Jolanta Hibner. Paní komisař Signovana, e, v čase ostatního... Děkuji za slovo. Vážená paní kandidátko, v Kodani je přes úsilí Evropské unie, úsilí, přípravné úsilí před tímto summitem nedošlo k žádným globálním závazkům, pokud jde o zredukování skleníkových plynů. Především proto, že India a Čína byly proti těmto dohodám. Myslíte si, že EU by měla pokračovat ve své stávající politické linii na mezinárodních jednáních nebo by měla přistupovat pružněji vůči těmto dvěma zemím? A druhá záležitost, co si myslíte o nedávném úniku informací, vědeckých informací, pokud jde o padělání různých údajů, které se dotýkají klimatických změn a boje proti skleníkovým plynům. Ano, vím, že pan Petrury, který vedl mezinárodní panel odborníků, slíbil, že se bude věnovat této oblasti, té druhé oblasti. Já osobně si myslím, že to nic nemění na celé záležitosti. Dobře uniknou nějaké maily, nějaké informace, ovšem my zde hovoříme o tisících odborníků, kteří skutečně vědí, o co jde, kteří nám poskytují určité rady, doporučení v této oblasti a jenom proto, že unikne nějaká mailová korespondence mezi těmito věci, to snad nezmění nic na celé záležitosti. Rovněž si nemyslím, nedovnímám se, že bychom měli nějak příliš negativisticky se dívat na ty velké ekonomiky nebo na to, jak to vypadalo v Kodaní. Několik týdnů před Kodaní Brazílie u nich v parlamentu mm, stanovila určitě cíle. Řekla, že přes růst, kterému došlo v posledních letech, se odkloní od stávajícího trendu a bude tam 35 až 38 procent, ke kterým se zavázali a to je opravdu zásadní u takové země, jako je Brazílie, Čína například se zavázala k 40 a 45 procentům. Já samozřejmě bych viděla ráda ještě lepší čísla všem pro tak veliké ekonomiky, do odklonění, řekněme, eh, od stávajících plánů a mm, to, že řeknou, že do roku 2020 chtějí dosáhnout těchto cílů, tak to skutečně pokazuje na to, že mm, to berou seriózně. Ano, nebyly podepsány dohody, to je pravda, ovšem jasně to hovoří o tom, že dojde ke konkrétním zásadním aktivitám v oblasti boje proti klimatickým změnám. To znamená, že u nich na národní půdě opravdu mm, to udělají, čili mm, Brazílie, Spojené státy, Čína, Jižní Afrika, jak víme, tak Spojené státy nebyly součástí žádného, žádné mezinárodní dohody, v současnosti jsou. Čili proto, abychom mohli globálně vyřešit problémy, musíme převzít díl odpovědnosti i my. V tom případě teda ještě kratičká doplňující otázka. Jedna věc, které už jste se o které už jste se zmínila. Předpokládáte, že by došlo k nějakému setkání, a mm, pokud, pokud jde o vysvětlení celé této záležitosti mm, spojené s únikem informací v těch mailech a tak dále. Toto je záležitost, říká paní kandidátka, které by se měly věnovat věci my jakožto politici, my na nás leží spíš jiný úkol. My se rozhodneme, ano, chceme naslouchat vědcům, kteří nám říkají, budeme-li zaváhat, je zde veliké riziko pro následující generace. To je jedna možnost, to znamená nenaslouchat jim. Nebo bychom se řekli, ano, um, za 20-30 let uvidíme, že nám, nebo si řekneme, mm, to nám teda něco jiného nám tvrdili věci. Ovšem, v té době už budeme mít efektivnější technologie, budeme mít zelenější technologie, nebudeme závislí tolik na dovozech a tak dále energetických. Nedomníváte se, i pokud byste byli skeptikem, že v podstatě, když bude mít 109 miliard obyvatel, že to bude lepší ta situace, když samozřejmě víme, že v tom období budeme mít mnohem méně mm, energetických zdrojů. Euh, Madame la commissaire euh, désignée, euh, on l'a dit tout à l'heure, après l'échec de Copenhague, de... Vážená paní komisařko, vážená paní kandidátko, samozřejmě, že lidé jsou velice zklamáni po uh, kodaní. Uh, Ovšem nejde pouze o této selhání v Kodaní, ale rovněž mají pocit občané, že v podstatě budou muset platit mnohem více a ti, kteří budou platit mnohem více, jsou ti, na které měla největší dopad tato ekonomická krize. Já si myslím, že musíme obnovit důvěru, obnovit tuto důvěru s perspektivou Mexika. Evropská unie totiž by měla hrát tuto průkopnickou roli, o které jste hovořila, to znamená hovořit jedním hlasem, ale zároveň přijít s určitými konkrétními závaznými finančními záležitostmi. Dneska máte poprvé příležitost být takovým průkopníkem ve jménu Evropské unie a říci nám jasně, jaké máte konkrétní návrhy, tak abychom obnovili tuto důvěru důvěru našich lidí, řekněme, navrhnout, podobně jak to vidíme u jiných aktérů, například určité daně, zdaňování na hranicích Evropy nebo zelené daně produktů, které přichází ze zemí, které nerespektují environmentální pravidla nebo řekněme jiné návrhy, které se dotýkají karbonové, uhlíkové daně u finančních transakcí. Poprosil bych vás o konkrétní vaše návrhy a přání. Děkuji. Rozumím vašim obavám, my jsme mobiliz- máme mobilizované veřejné mínění a nedostali jsme se tam, co jsme chtěli a jak udržíme zájem veřejnosti. Eh, jak přesvědčíme lidi, že to nebudou jenom oni, kdo bude platit cenu. Máme ekonomickou krizi a naše zaměření zde je, je to, že, se, eh, že musíme země vyvést z ekonomické krize a, a pokud to uděláme chytře, tak vytvoříme pracovní místa, eh, která jsme ztratili během krize tím, že sem budeme investovat. Takže lidé budou vidět, eh, že že e, to není zbytečná věc, ale že to je věc, která se týká inteligentního růstu. A pokud jde o té uhlíkové dani, některé státy už mají e, takovou či jinakou e, daň z uhlíku a používají ji, ale pokusme se eh, velmi pilně pracovat na tom, abychom eh, dosáhli mezinárodní dohody eh, pro Evropu. A to bude věc pro Mexiko a pojďme cestou nejmenšího společného jmenovatele, stejně tak jako v případě emisí a e, Kongres Spojených států e, přijal systém e, uhlíkových emisí. V Japonsku se to schvaluje v nové, na Novém Zélandu. Nový kabinet rovněž se tomu bude věnovat. Takže já vidím, že to je celoevropská záležitost, která je prioritní a musíme poskytnout správné eh, podněty, aby to uspělo. Eh, také se můžeme obrátit nebo můžeme použít daň, ale to je věc, která přijde trochu později. A já si myslím, že to je eh, věc, která nám případně může pomoci. Pour être au centre de la préoccupation en matière de marché européen. Ano, samozřejmě, že tato záležitost by měla být zásadní, pokud jde o tvorbu pracovních míst, ovšem pokud jde o jednotlivá odvětví, průmysl v těch následujících týdnech, měsících, bychom spíše se měli věnovat um, obavám našich pracujících. I'm not sure I understood it. Já jsem přesně neporozuměla, můžete to opakovat, prosím. Ano, vy jste samozřejmě se zmínila o tom, že by to mělo být zásadní oblastí, pokud jde o um, pracovní místa. Ovšem tuto důvěru našim pracovníkům bychom, nebo my chceme obnovit samozřejmě tuto důvěru našich pracovníků pokodaní. Ovšem, samozřejmě, že se vidíme určité nespravedlivé, nespravedlivé postupy, to znamená, že bychom měli našim pracovníkům dát určitou perspektivu. To znamená, že skutečně tak, aby teda mm, jsme nedělali věci, které půjdou proti zájmu našich pracujících. Ano, chápu eh, té obavě týkající se přesunu uhlíku, ale také eh, říkám, že když se teď budeme trochu moc bát, Eh, tak to je vlastně recept eh, na eh, katastrofu. Já vím, jaká je situace s pracovními místy v Evropě už po dlouhou dobu, protože konkurence je velmi ostrá a právě proto říkám, že když to uděláme chytře, tak můžeme vytvořit pracovní místa. V Dánsku například v roce 2008, což byl poslední relativně normální rok před krizí, tak energeticky úsporné e, exporty vzrostly o 19 19 takže z toho důvodu si právě myslím, že u nás v mé zemi nebylo tak obtížné lidi přesvědčit, že když to uděláme správně, tak budeme mít pracovní místa, že když se zaměříme v tomto smyslu na export a import, jenom je třeba to dělat dobře. Děkuji. Další otázka. Sirpa Pietikanen. Zcela správně jste řekla, že potřebujeme takzvaný zelený růst a samozřejmě potřebujeme eh, dát příležitost svým průmyslům, aby byly konkurenceschopní. Nechci diskutovat o přesunu eh, uhlíku Eh, protože všichni známe, které jsou ty regiony s nejhoršími službami, s nejhorší legislativou, s nejhoršími vědomostmi. Ale možná bychom jim měli eh, pomoci se změnit co nejrychleji a nejefektivněji, protože to je v našem vlastním zájmu. A vy víte, jak obtížně se to dělá. A možná je zde i riziko, že když teď máme strategii 2020, takže se příliš mnoho bude hovořit o zeleném růstu a o e, zelených nástrojích a jejich použití. E, máme zdroje a energie a jak zajistíte, aby skutečně se tyto zelené nástroje e, používaly a aby se používaly e, řádně dotace. Já si myslím, že to je opravdu důležitá věc protože když budeme neefektivní, tak to bude stát velkou eh, cenu, eh, protože máme celý výrobní eh, řetězec. Musíme podívat na výrobu do budoucna. Když používáme teď hodnocení, máme 50 různých způsobů pro benchmarking v průmyslu, tak to není nejenom zátěží, ale těžko to může být inspirací. Jak to budeme dělat nejlépe? E, rovněž můžeme říci, že když chceme dělat něco opravdu dobrého pro průmysl a obchod, tak se musíme daleko víc zaměřit na výzkum a vývoj a především na ty takzvané demonstrační projekty. Musíme taky dělat víc v oblasti výchovy, to se říká a lidi říkají, Eh, my jsme byli u toho, když se hovořilo o těch eh, nových výrobcích, když se objevili eh, na trhu, ale ve velkém je potom dělá Čína. A víme, jak je to dneska a víme, jak tomu bude zítra. Tak se musíme velmi zaměřit na podnikavost, na podnikatelský sektor, na inovace a musíme dbát i na naši úroveň vzdělání, protože to všechno všechno se musí zlepšit. A to můžeme nakonec dělat. A pak jsou tu ještě další věci. My třeba v Evropské unii si nevedeme moc dobře, pokud jde o předávání nejlepších zkušeností a těch takzvaných nejlepších, té nejlepší praxe. Ehm, my eh, jsme byli konkurenti, proto nejsme jako Evropa jeden velký eh, dokonalý hráč v určitém, na určitém poli, ale my teď můžeme získat jeden od druhého tím, že se jim staneme na globálním poli. A myslím si, že sdílení dobrých příkladů a nejlepší praxe můžeme hodně získat. Teď trochu eh, konkrétněji eh, podporujete eh, rozšíření ekodesignu do, na všechny výrobky a na všechny prostředky, včetně účetnictví společností. Já si myslím, že ekodesign je velmi zajímavý a nefunguje tak rychle, jak bychom si představovali. Já jako danská ministrině jsem každého půl roku sledovala, jak se to vyvíjí, kolik nových kategorií se to nově týká. Je to pomalá cesta, ale efektivní. Takže se teď, teď sledujeme, jakým způsobem se může rozšířit a sledujeme také, jaké má, jaká má omezení a zda to má smysl ve všech oblastech. A my stanovujeme standardy. Standardy je velmi dobrý nástroj pro Evropu. Vezměme například elektromobily. Ano, máme konkurenci, ale neškodí eh, ne, po, nebude škodit, pokud budeme trochu koordinovat a mít standardy, aby se tam všichni vešli a když budeme moci tímto způsobem inovovat. Eh, děkuji. A nyní máme první otázku z výboru pro dopravu Vili Itela. Děkuji vám, pane předsedo. Moje otázka se týká námořní dopravy. Každé politické rozhodnutí, které se týká dopravy, se týká životního prostředí a IMO přijala rozhodnutí, eh, ve kterém se sníží emise z 0,5 na 0,1 v dopravě. A týká se to jenom Baltického moře a Severního moře v Evropě. Takže eh, to deformuje eh, konkurenci v Evropě a není to spravedlivé. Jak tedy vidíte? možnost kombinování eh, těchto dvou politik, tedy politiku životního prostředí a dopravní politiku v Evropě. A pokud se roz, a rozhodnutí se spožďují, jak můžeme tyto faktory skombinovat? i a jemou se na tom eh, dohodli a eh, to je, myslím, podle mého názoru v pořádku, protože si myslím, že se musíme co nejvíce snažit, aby eh, nařízení týkající se námořní dopravy byla schválena Mezinárodní námořní organizací. Já tu organizaci znám po mnoho let a my jsme v Kodani se snažili udělat dohodu, do které bychom zahrnuli i námořní a leteckou dopravu. Doufám, že se to podaří příště, protože je velmi jasné, že Eh, já dávám přednost tomu, aby IMO rozhodovala o rámci, pokud jde o námořní dopravu, ale vyžaduje to, aby se nějak posunuli. A nesmíme samozřejmě váhat. A pokud jde o námořní eh, dopravu, eh, musíte někdy trošku tlačit nebo pošťouchnout, protože mnoho eh, přepravních společností eh, si myslí, že věci udělají podle sebe. Eh, ale když to budeme koordinovat, bude to rozumné ekonomicky i z hlediska životního prostředí. Děkuji. V Bátské moři je to často tak, že Rusové nedodržují tato rozhodnutí a také nerad ratifikovaly. Tedy pokud tam bude dominovat ruská námořní doprava, tak to bude opravdu velice špatné pro životní prostředí. Co chcete učinit proto, abyste nějakým způsobem smířila dopravní politiku a životního, politiku životního prostředí právě s ohledem na Rusko? Souhlasím s vámi, že to je velká výzva a když hovoříme o nařízení, hovoříme o Baltském moři. Vidím určité změny ve stanovisku Ruska. Pokud jde o tuto konkrétní otázku, tak tomu nemohu blíže hovořit, ale viděla jsem v uplynulých měsících, že se zdá, že prezident Medvěděv E, už trochu přijímá e, tu agendu životního prostředí jinak, než to e, dělalo předchozí ruské vedení. Takže v dialogu s Ruskem uvidíme, zda muž se nám podaří něco udělat. Děkuji, dostáváme se ke čtvrtému kolu otázek a začíná hovořit paní Klas. Děkuji, pane předsedo, říká paní Klas konference v Kodani nejenom ukázala výsledky, které se v podstatě očekávaly, Ovšem my v Evropě jsme si vytkli velice ambiciozní cíle a teď jsme v podstatě zakotvili do směrnice o obchodování s emicemi. Tam eh, je také napsáno, že tato směrnice se musí přizpůsobit mezinárodním dohodám. Vidíte, nutnost eh, přizpůsobení této směrnice o obchodu s emisemi a jaké důsledky eh, bude, k jakým důsledkům dospíváte nyní v rámci našich dohodách ve světle ve světle ztroskotání Kodaně. A co se týče článku 10 a 28, je zde potřeba změn a ještě jsme hovořili o těch benchmarks, těch benchmarks, pokud tedy si stanovíme určitá kritéria, zajistíte, aby ty nejlepší, nejúčinnější zařízení dostali potom v rámci právě obchodování s uhlí, emisemi uhlíku 100% povolenky zadarmo? Já si nemyslím, že dohoda skoreně změní směrnici a pokud jde o perspektivu pro systém obchodování s emisemi do budoucna, eh, eh, eh, teď Evropský parlament, některá, někteří ministři za v uplynulé době se sešli se zástupci Eh, amerického kongresu a hovořilo se o tom, jaký bude americký systém. Takže zde je eh, velký pokrok v tom, že dojde k určitému přemostění těch dvou systémů. A to je úspěšná věc, kterou jsme udělali, že se nám podařilo eh, udělat most mezi americkým systémem a naším, pokud jde o třeba globální cenu uhlíku. A pokud jde o benchmarky, když se vytvářejí Eh, eh, standardy výkonnosti. Já si nemyslím, že půjde o stoprocentní úhradu, jak zaznělo ve vaší otázce. Já si myslím, že společnosti to opravdu musí udělat sami. Äh, ich möchte noch ein bisschen über chci se ještě dostat eh, k tomuto. Ty benchmarky, ta kritéria můžeme tedy určitým způsobem stanovit, ale vy jste řekla, že například chcete do toho zapojit také zemědělské produkty, potraviny, ale to bude trochu obtížnější. Jak si to představujete? Chcete tedy na jedné straně um, Dobře víme, že tedy rostliny stahují CO2, ovšem potom, když rostliny se rozkládají, tak zase vypouští CO2. Takže jak to vidíte z hlediska produkce zemědělských produktů? Protože ta taky přispívá k naší kulturní krajině a to je také třeba zohlednit. Takže jakým způsobem to budete chtít, chtít vyvážit? To je eh, velmi technická otázka, jak to měřit, ale každopádně byly vytvořeny konkrétní způsoby, jak měřit emise například ze zemědělství. A my například v Dánsku eh, máme plán, který se nazývá eh, plán zelených plodin nebo zeleného pěstování. Když máte nějakou, nějaké nařízení, nebo máme systém, jak uchovávat mm, plodiny přes zimu, jak používat eh, jak používat hnojiva. To všechno je věda sama o sobě. E, dále je nejlepší praxe, na kterou sledujeme z hlediska e, klimatického. E, tím se snažíme udržet emise v půdě, abych to tak řekla. Takže takovéto věci se dají použít. Myslím, že bychom měli v této oblasti více pracovat. Uvidíme, jakým způsobem to půjde. A dále používat ty eh, takzvané jímače nebo jímky, eh, protože ty se, eh, by se měly používat mnohem více. Teď z prava přejdeme doleva Linda McKinnon. Eh, paní kandidátko, já bych také chtěla hovořit o obchodování s emisemi. V tom vašem úvodu jste hovořila o dopravě, že zde emise rostou. Hovoříme o námořní dopravě, o směrnici a do roku 2011 je závazek zahrnout sem námořní dopravu, kdyby nebyly mezinárodní dohody. S tím souhlasím. A pokud jde o silniční dopravu, eh, ve Spojeném království eh, to bude zahrnuto zdaněním u zdroje. A my jako eh, poslanci Evropského parlamentu bychom chtěli mít eh, studii nebo hodnocení, pokud jde o pozemní dopravu a emise. Ano, pokud jde tedy o 20, rok 2011 a námořní dopravu napřed, zde rovněž s IMO, eh, eh, má slovo IMO a čas utíká. A to, co říkáte, s tím souhlasím, protože fakt je, že to musíme řešit na evropské úrovni. Eh, námořní doprava nebo přeprava vůbec je mezinárodní záležitost a bylo by tedy daleko lepší, kdyby IMO udělala to, co má. Každopádně si musí pospíšit ve srovnání s tím, co dělali. A další otázka z základ um, obchodování s, systému obchodování s emisemi. Neměli bychom udělat, to udělat tak, jak vy se ptáte. E, musíme uvážit, co to znamená nebo jakým způsobem můžeme zahrnout další sektory. Když se podíváme na energetický balíček, ze své zkušenosti vidím, že dopravní politika je mimo eh, systém obchodování s emisemi, takže nelze jenom pouze srovnávat eh, v rámci energetického balíčku. Různé země mají různé, eh, nebo jsou země, které jsou v rámci systému ETS, země, které nejsou. Eh, máme ten systém nebo strategii 2020. Eh, v tomto smyslu tedy eh, pokud se nezaměříme na dopravu daleko efektivněji, budeme mít v Evropské unii problém. Ano, ETS to je především pro průmyslová odvětví, ovšem všichni bychom měli přispět troškou do mlína co změníte vy sama ve vašem životním stylu? To už jsem položila i panu Potočníkovi, tak abyste omezila klimatické změny. Máte pouze jednu minutu, říká pan předsedající. No, když jsem byla ministriní, tak to byla rovněž ta nejhorší pro mě otázka. Všichni víme, podobně jako vy i já samozřejmě lítám hodně, snažím se to nějak vykompenzovat, ovšem já, jakožto privátní osoba, bohužel samozřejmě hodně lítám. My u nás doma děláme to, co mnoho jiných rodin, snažíme se postupně, řekněme, například při nákupu nového automobilu, energetickou kategorii A jsme uplatnili. Je to jednoduchá volba, je to možné, můžete tam mít třeba dva uh, syny, kteří s vámi poté jedou, nebo řekněme izolace v domě. My jsme nedávno v prosinci průběhu kodanské konference například jsme nahradili některá okna u nás energeticky účinnějšími, nebo když nakupujeme nové spotřebiče, tak se snažíme podívat se na označení energetické. To přece není nějaká e, obtížná záležitost, to jsou praktické věci, které mohou opravdu provést Eh, do života všichni. Děkujeme, já si myslím, že tato otázka ještě padne v následující hodince. A nyní pan Boguslav Sonik. V Europě środkowo Uh. Eh, ve střední Evropě vidíme, že opravdu obrovské procento energie přichází z uhelných elektrán. To prostě nemůžeme změnit přes noc. To by znamenalo obrovskou zátěž pro občany a zároveň by to zničilo celé odvětví. Pokud jde o náklady boje proti klimatickým změnám, souhlasíte s tím, že by to mělo být rovnoměrně distribuováno mezi jednotlivé evropské země, teda tyto náklady a jak zajistíte, abychom zajistili toto spravedlivé spravedlivé rozdělení nákladu A pokud, chce, pokud hovoříme o čistém uhlí nebo čistých technologií v této oblasti, kde by mohly být zavedeny tyto technologie v industriálním měřítku. Paní kandidátka, nemyslím si, že bychom mohli mít v Evropě systém, ve kterém by ty ceny byly úplně identické, všude to asi není možné. Ovšem v rámci energeticko-klimatického balíčku my jakožto celá Unie jsme udělali něco pro to, abychom kompenzovali situaci v nových členských zemích. Mnoho těchto zemí je závislých na uhlí, proto jsme měli právě ty um, bezplatné povolenky, ustávající elektrárny, snažili jsme se nějak vykompenzovat eh, tu úroveň vyšších nákladů podle situace v jednotlivých zemích. Ano, uhlí s námi ještě bude dlouho. A samozřejmě, že čisté uhlí je lepší než špinavé uhlí ovšem. I toto zelené, čisté uhlí, to je právě to, o co bychom se měli snažit z dlouhodobého, o co bych, co, teda měli bychom se snažit odstranit i toto z dlouhodobého hlediska, protože je znečišťující, produkuje CO2, povedeli se nám nalézt nějaké úžasné technologie na toto pole. Ano, samozřejmě, proč ne? Ovšem, měli bychom především se snažit o čím dál tím čistší formy produkce všech našich produktů nebo výroby produktů. Pokud jde o energetiku, o bezpečnost této oblasti, měli bychom se snažit být nezávislí na fosilních palivech do budoucna. To je jedna z našich vizí a úkolů. Nevím, či dobře zrozuměl. E, Paní minister pověděla, že v příští... Tak teď nevím, zda jsem to pochopil správně. Hovoříte o, o tom, že i to čisté uhlí do budoucna by mělo být eliminováno, že bychom to měli rovněž se snažit do jeho eliminaci. Ne, já, co jsem řekla, je, že uhlí s námi bude ještě opravdu dlouho a samozřejmě v Evropě, to jsem si, toho jsem si vědoma. Ovšem, tvrdím, že jsme, řekněme, z dlouhodobého hlediska, nejenom toho pětiletého období, bych byla velice ráda, abychom měli společnost nízkouhlíkovou, aby to byla společnost, eh, ve které bychom mohli se zbavit nakonec fosilních paliv. Myslíte si, že je to možné? Asi ne v průběhu mého nebo teda v průběhu vašeho života. Ovšem je to vize, je to vize. Myslím si, že je to možné vždycky, když lidstvo potřebovalo nové technologie, tak s, s nimi nakonec přišlo. Ano, to je tedy princip naděje. Nyní má slovo Kryton Arsenis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vítám mezi námi paní Hedegaard. Jsem skutečně rád, že zde vidíme takovou zastánkyni této oblasti boje proti klimatickým změnám. A rovněž eh, vítám to, že, jste se, mm, že se zamýšlíte i nad chybami, ke kterým došlo v Kodani. A nyní bych se dovolila řecky. Jak se chcete postarat o to, aby přirozené ekosystémy, které také jsou důležité pro snížení CO2, byly dostatečně chráněni a zvláště jak, jakou, jakým způsobem budete vést odpovídající politiku na ochranu půd a moří v rámci důsledné klimatické politiky nejenom pro Evropu, ale pro celý svět. We already stressed it a bit with this. My už jsme hovořili o těchto záležitostech, to znamená kultivace půdy, lesnictví. Myslím si, že by bylo mnohem lepší, abychom měli koordinovaný přístup, celoevropský přístup. Zatím tomu tak není. Máme zde různé přístupy, různorodé. Podle mě to není udržitelné. Nevíme, zda zde opravdu například v oblasti lesnictví existuje nějaká, nějaký aspekt udržitelnosti. To všechno bychom měli lépe koordinovat. A zároveň s panem Potočníkem, pokud teda budu jmenována do funkce, například i v oblasti habitatu a tak dále. Máme zde úžasné nástroje, máme zde různé politiky v oblasti mm, ochrany přírody, ochrany klimatu pokud jde o například vodní zdroje a tak dále, země budou přicházet se svými vlastními plány. Ovšem pokud je ochranu půdy nebo habitatu a tak dále, mokřiny, tyto oblasti, různé jiné záležitosti budou mm, regulovány v rámci směrnice o vodním, vodních strojích. To znamená, že v Evropě jsme opravdu v posledních letech eh, zahájili práci na důležitých směrnicích, eh, pod dohledem pana Dimase a nyní nás čeká realizace a implementace, tak abychom skutečně dostáli našim cílům a aby byli udržitelnější. Ano, ale jakým opatřením chcete přistoupit, abyste zajistila ochranu tropických lesů, a to ne pouze jakožto jistá kompenzace za kom- emise, ale jakožto důležitý element klimatické celkové politiky ochrany životního prostředí. A jakým způsobem chcete zajistit, aby to bylo také dostatečně kontrolováno? This question about tropical forestry. Pokud jde o tropické pralesy, jak zajistit to, aby to nebyl pouze nějaký kompenzační mechanismus? Jeden z nástrojů je, jsou jasná pravidla na mezinárodní úrovni, například, aby nedošlo k nějaké duplicitě, abychom skutečně měli kvalitu za peníze, které do toho investujeme. Čili opatření pro oblasti lesů by neměla být charakteru pokračovat ve stávající praxi. Máme zde postupy, které jsou k dispozici, zda budeme moci posouvat tímto způsobem. Já si myslím, že v podstatě jenom pokud to bude nějakým doplňkovým doplňkovou akci v této oblasti, tak by to mohlo být součástí boje proti klimatickým změnám, ovšem musí to být součástí i ehm, mezinárodních jednání. Na tomto poli jsme dosáhli určitých zásadních eh, úspěchů, pokroku, tak abychom mm, zajistili to, že tyto pralesy nebudeme, nebudeme ne, no, nebude docházet k vymícení těchto, eh, nebude docházet k těžbě, že to bude pro výhodnější pro místní obyvatele a tím bychom mohli vytvořit určitou rovnováhu lepší mezi sever, eh, zeměmi severu a jihu. Děkuji. Další otázka. Um, uh, uh, Děkuji. Já vás srdečně vítám. Chtěla bych říct, že jste mě přesvědčila o svých schopnostech a také o své angažovanosti. Ale zůstaly mi jisté pochyby, které se týkají toho, zda vy ve vaší oblasti působnosti nebudete tak říkajíc bezmocná. Zda nebudete podléhat těm, kteří mají jiná portfolia, jako například komisař pro energetiku. A také chci poukázat na odpověď, kterou jste dala paní Britě Thompsonové, která se týkala jaderné energie. E, vy jste si zachovala jistý odstup vůči této energii, ovšem vy jste ta, která má možnost prostředky, které budou rozdělovány do určitých oblastí, využívat. A já si myslím, že je možné v této oblasti zohlednit i fosilní paliva a prostředky, které jsou dány proto k dispozici. Já samozřejmě se budu snažit, všechny prostředky, které máme k dispozici, jsme využívali pro boj proti klimatickým změnám. Ovšem já nechci subvence pro fosilní paliva a nechci je vidět ani v Evropě, ani kde jinde ve světě. Pouze když jsem, jsem řekla to, že k Indonésii <clears throat> kde je mnoho chudých lidí, tak do toho musí vstoupit i sociální politiky, ale i Mezinárodní agentura pro energetiku, tvrdí, že bychom se měli zbavit těchto subvencí pro fosilní paliva. To prostě by mělo být něco, čeho bychom se měli zbavit v evropské politice. Ano. DG, generální ředitelství, ve kterém budu pracovat, jistě nebude jednoduché to všechno tvořit a strukturovat a jistě, že jsou zde určité ještě zatím nejistoty, obavy. Ovšem dnešní diskuse jasně poukazuje na to, že klima to může být všechno. Může to být rozvoj, životní prostředí, energetika, může to být výzkum a doprava a tak dále. Samozřejmě, že si musíte z toho něco vybrat Eh, chcete mít všechno pod jednou hlavičkou, to prostě není možné. Právě proto bychom se měli snažit o ten mainstream, jako začlenění do všech oblastí ovšem. K tomu musíte mít vhodné nástroje. Zároveň je důležité, pokud tato komise řekne, udělíme vyšší priority boje proti klimatickým změnám, chceme, aby tato záležitost ehm, se byla vetkána do všech oblastí ostatních, tak samozřejmě, že musíte zajistit i zdroje, tak aby tento úkol mohl být realizován. Děkujeme. A nyní paní Korhola. Vážená paní kandidátko, Věříte v systém ETS, věříte, že to propojíme i s jinými systémy mimo Evropu. Myslíte si, že musíme proto mít i stejné cíle nebo um, povolenky stejného charakteru? A pokud ne, řekněte nám, jak by to mohlo fungovat, toto ETS, v tom případě, že ne. Víme, že nedostat výpadek těchto povolenek má dopad na ceny povolenek, jaká by proto měla být ta správná hodnota povolenek v EU, ve Spojených státech. A Americký kontext, jak víme, hovoří o minimální ceně a zároveň o stropní hodnotě těchto povolenek. My u nás nemáme eh, takové předpisy, které by se dotýkaly ceny povolenek. Hmm, jakým způsobem budete reagovat na, na tuto problematiku různých měn a cen. Pokud jsem to správně pochopila, tyto techniky, tak v podstatě, říká paní kandidátka, nemusíte mít stejný systém povolenek, eh, to není vyžadováno. Ale myslím si, že by bylo dobré, pokud my bychom stanovili nějakou normu, nějaký standard. Toto je evropský způsob, řekněme, který by se poté přetápila v nějakou globální normu. To by bylo zajímavé. Pokud bychom mohli propojit americký a evropský systém jako první, tak si myslím, že bychom zajistili i určitou inspiraci pro ostatní aktéry, ať už je to Japonsko, Austrálie, Nový Zéland. Čili ta vize by měla být, ano, chceme globální systém s globálními cenami uhlíku. Proto si myslím, že bylo nejlepší a nejvhodnější, aby Evropa neměla 27 různých systém dražeb, měla by bylo by mnohem lepší, pokud bychom postupovali společně, řekněme, to bude Evropa se svými Eh, aukcemi a myslím si, že to by byl nejlepší způsob, i pokud jde o povolenky, abychom fungovali takto. A to znamená, říká pan předseda, že v podstatě vlastně nevíme, jaké jsou ceny na mezinárodních trzích. Jsou zde různé spekulativní fondy, které se mohou do dražeb zapojit a proto bychom měli do toho začlenit určité plánování, mm, jistotu a tak dále. To jsou další prvky. To je ovšem pouze poznámka pod čarou. Paní Fiona Hall je další, mm, další která položí otázku. Ano, paní Hol říká přesně k tomuto, k tomuto bodu. V rámci ETS systému v Evropě vidíme určité, určité problémy protože samozřejmě, že musíme být nějakou stabilní cenu u uhlíku, aby to fungovalo, aby vůbec tento systém fungoval z mnoha důvodů. Krize je jedna eh, z těchto důvodů tato cena uhlíku byla naopak velice slabá a nestabilní. Myslíte si, že bychom měli být nějakou, nějakou řekněme, alespoň minimální cenu uhlíku, alespoň z krátkodobého hlediska? O tom se diskutovalo na Mezinárodním fóru i na Evropském fóru. Hovoříme o tom také se spojenými státy a velmi pochybuji, že by to pomohlo tomu, čeho chceme dosáhnout. Z mnoha důvodů. Za prvé, pokud budete mít takový práh, tak jak zajistíte, že v jiné ekonomické situaci nebude požadavek na strop. Takže nakonec byste eh, měla takový velmi plochý systém a nevím, co by tomu říkal eh, průmysl eh, jak bychom, jaká by byla předvídatelnost, kdyby byla taková minimální cena. A jak já to chápu, tak ta cena se pohybuje mezi 10 a 25 euro. Vezměme fluktuaci cen ropy například. Eh, ta není eh, tak velká a myslím si, že je daleko důležitější, abychom velmi dobře dělali to, že nebudeme eh, vydávat hodně povolenek. A tam by se měla zaměřovat legislativa, protože pokud vytvoříme nějak nějaký základ, nějaké minimum, eh, budou závazné věci a velmi se to zkomplikuje. A my chceme, aby tento systém byl předvídatelný a pružný, ale uvidíme, co se stane. Možná, že se stane, že průmysl nám řekne, my chceme mít strop, takže třeba eh, by byla, eh, bude potřebná jedna stanovená cena. A jak pak bude fungovat trh? Protože když ceny v krizi klesají, klesají, to e, je to přirozená věc, není v tom žádné mystérium. Takže musíme být velmi opatrní v tom, kolik vydáme povolenek. Takže máme důvěru v trh, že to udělá správně. A Marie, Maria Cavallo je další, prosím. Paní kandidátko na komisařku, Výzkum a technologický vývoj u technologií šetrných vůči životní prostředí mají zásadní význam pro politiku klimatu. Evropa investuje do energetického výzkumu, ale méně než v 80. letech. Jak se chcete postarat o to, aby tato oblast byla prioritou při vypracovávání dalšího finančního výhledu? Jak bude vypadat podpora evropské, evropského průmyslu v oblasti solární energií, v oblasti inteligentních vodíkových buněk. A chci vědět, plánujete něco pro redukci emisí CO2 ve městech, jakým způsobem chcete organizovat dopravu a jakým způsobem chcete propojit všechna různá opatření, jakým způsobem chcete podporovat další obnovitelné zdroje energie o výzkumu, pokud jde o tu, tu poslední část otázky týkající se budov? Já si myslím, že je velmi zcela zásadní eh, hovořit o finančních perspektivách, jak jsem se o tom zmínila už dříve. Je tedy zásadní, aby ve finančních perspektivách eh, priority odpovídaly našim politickým prioritám. Nemůžeme pokračovat s finančními perspektivami následujících pěti let jako v předchozích pěti letech, protože eh, víme, že musíme udělat něco jinak. A máte pravdu, že v uplynulých pěti letech se změnily důvody a změnil se výzkum v některých eh, oblastech a v některých zemích. A ekonomická eh, obnova se rovněž stala prioritní. Investice do Eh, investuje se v této oblasti, eh, výzkum se eh, trochu klesnul. A fakt je, že tato politika není tak silná, jak by měla být a proto je naší prioritou. Podívejme se na zemědělské fondy. Také potřebujeme více peněz na výzkum, na nové technologie. Bioplyn je fantastické, co může dělat a nemůžeme čekat na vš- až všechny členské státy budou mít stejné špatné zkušenosti. Co děláme? Musíme udělat rovnou ve velkém měřítku, aby z toho měli všichni prospěch. Takže když hovoříme o biopalivech, eh, musíme to taky dělat ze široka. A v tomto slyšení jako kandidátka mohu říci, že pokud tedy budu jmenována, tak eh, hned eh, eh, nejdříve se sejdu se svým kolegou na výzkum, abychom zjistili, jak můžeme tuto oblast podpořit. Děkuji vám. Děkuji. Já sedím tady, říká pan Kadrauli. Již jste několikrát vyzdvihla eh, důležitost dopravy v debatě o klimatu. Emise CO2 jsou důležitým tématem a samozřejmě se to dopravy týká. Mám ovšem dojem, že na tomto poli by byly důležité, velice, důležitá, velice ambiciózní opatření tedy něco více než emisní normy, například pro nákladní dopravu, to nestačí. Poukázala jste na, energeti- na dopravně klimatický balíček, v jakém časovém horizontu byste si to dokázala představit a jak přesně by takový dopravně energetický balíček mohl vypadat? Chcete tam mít závazné cíle? Jak si to konkrétně představujete? odpověď na tu otázku týkající se času co nejdříve. A neřeknu přesně kdy, protože také o tom musím jednat se s komisařem pro dopravu. Ale jisté je, že tady máme emise z dopravy, které kompenzují víceméně další sektory, další oblasti. A také víme, že když budeme věci dělat jinak, například na železnici, tak to bude trvat eh, léta, více než pět let rozhodně, bude to trvat deset let mezi eh, rozhodnutím a mezi eh, výsledkem tam je potřeba více opatření. Jedna z těch iniciativ, o kterých já jsem hovořila, jsou například nákladní automobily. Pokud jde o automobily obecně, tu musíme revidovat. Hovořila jsem o námořní dopravě, o letecké dopravě. Takže ostatní komisaři spolu se mnou se musíme podívat na celou oblast dopravy a musíme je propojit vhodně, taky z hlediska občanů. Eh, proč lidé dostatečně skutečně nejezdí vlakem, když používají veřejnou dopravu. A my jako Evropská unie můžeme tedy sdílet nejlepší praxi v tomhletom smyslu. A například eh, plánování je na členských státech, ale možná, eh, že bychom ty nejlepší zkušenosti, eh, pokud jde o plánování, mohli lépe sdílet. My například v Dánsku, pokud jde o tohoto plánování jsme vytvořili poprvé investiční plán na rok 2023 do roku 2023, eh, protože my jsme se nedívali na to, eh, kde bude nejvíc investic. My jsme se na to podívali opačně a řekli jsme, že dvě třetiny investic půjdou do veřejné dopravy, čili do elektrifikace tratí mimo jiné a do zefektivnění železnic. Takže toto jsou takové efektivní věci. Ano, chtěla bych poukázat ještě na jeden aspekt, který s tím souvisí. V oblasti dopravy již po léta diskutujeme o tom, jak bude vypadat utváření cen. Jde o simulaci chování která by měla být nahrazena jakýmisi cenovými pobídkami. Tématem je také internalizace externích nákladů a právě emise CO2 jsou důležitým externím faktorem. Chci se tedy zeptat, zda budete podporovat zásadu internalizace externích nákladů a jaký nástroj je podle vás nejlepší pro realizaci? Já to podporuji samozřejmě eh, musí eh, být otevřený, vytvářet možnosti, je zde otázka zdanění, otázka ekonomická, otázka nástrojů, jak jich se budou používat a jak se budou používat a internalizace externích nákladů. E, to je velmi dobrý prostředek a jednou ze změn, které musíme v e, zde udělat, je právě to, že budeme eh, myslet na takovéto věci víc, že eh, přesvědčíme lidi, že budou eh, myslet na to, na náklady, když chtějí jet tam nebo onam a že nakonec si řeknou, Vždyť stravíme spoustu času v zácpách a stavíme spoustu silnic které se maximální kapacitě využívají jenom po dvě hodiny eh, denně. Mm, pojďme využívat mm, chytřejší technologie, takže v tomto smyslu chceme lidi přesvědčit. Děkuji vám a dostáváme se k eh, pátému koli otázek a první je Jens Rode. Ja, det må jeg vel godt kalde dig. <laughs> Vi har haft mange høringer i eh, den her uge, og jeg vil sige, at jeg synes, din præstation næsten Hildegard, doufám, že tě tak mohu nazývat. Měli jsme tento týden spoustu slyšení a e, vaše e, e, váš projev je tady velmi kvalitní, více než pětihvězdičkový. My jsme měli slyšení taky s panem Ettingerem a jeho filozofie je trochu jiná. Měli jsme taky komisaře, eh, nebo eh, paní Kegan Quinn, eh, kandidátku na komisařku, která hovořila o Eh, výdajích na jadernou energii ve spojení s dalšími typy energie a eh, náklady na zemědělství. Jak přesvědčíte své kolegy, eh, pokud jde o finanční prostředky? Jak je přesvědčíte, aby využili ve váš prospěch svá portfolia? Jak jaké se vám podaří, aby předseda Barroso dosáhnul eh, svých strategií. V první řadě bych chtěla poděkovat za milá slova a Eh, chci říci, že eh, člověk si, že se může postavit a bojovat a nejenom tady. Samozřejmě to nebude snadné. Hovoříme o klimatu. Kolegové budou mít svých deset jiných priorit, takže to boj určitě bude. A myslím, že hovoříme o komisi jako celku. Nemůžeme se zabývat jenom eh, některými komisaři a komise nemůže dělat jenom krásná prohlášení nařízení, eh, je, eh, musíme vidět její konkrétní akci. A je možné argumentovat eh, moderně, což znamená, že ti, kteří mají odpovědnost za inovace, za vytváření pracovních míst, za podporu průmyslu v Evropě, v následujících pět, nejenom pěti, ale dvaceti letech eh, budou vidět eh, výsledky. Já nejs, nebudu pracovat sama, eh, budu spolupracovat úzce se svými kolegy a pokusím se argumentovat tak, abych je přesvědčila. Fakt je, že pokud jde o prostředky, je potřeba hodně vědět a předložit silné argumenty, které budou přesvědčivé. Je tady někdo z nezařazených? Není tomu tak. Oni tedy se neúčastní slyšení, ještě nikdo z nich se účastní, slyšení nezúčastnil, takže další otázku má Judith. Prosím. Um, Mrs. Hildegard. Děkuji vám, paní Hildegard. Hildegard. Kodaň nepřinesla výsledky, které jsme očekávali, o tom jste už také hovořila. A jak jste se zmiňovala, jedním z řešení je, aby Evropa hovořila s jedním hlasem. Jsem přesvědčena, že tomu opravdu tak je. A mohu tedy to brát tak, že se zavazujete snažit se přesvědčit komisi, radu i nás, abychom eh, to přesunuli ze sdílených kompetencí do výhradní kompetence Evropské unie, tedy když hovoříme o klimatické politice. Já si myslím, že Lisabonská smlouva to říká jasně. Musíme mít jednoho hlavního vyjednávače, protože to se právě eh, v tomto smyslu Lisabonská smlouva se tímto tématem zabývá. A diskutovat se musí co nejrychleji na radě pro eh, eh, eh, životní prostředí v Seville se to už projevilo, protože hledáme způsoby, jak vít tedy z Kodaně. V Evropské radě budeme mít příležitost o tom jednat. To všichni víme, nebude to samozřejmě snadné, protože kdo to bude dělat, je to, bude to velký boj Máme zde občany. Občané očekávají, že teď po letech se daleko více zaměříme na institucionální záležitosti a chceme, aby občané viděli, že Evropa jedná sjednoceněji. Takže já v radě, pokud budu mít příležitost tam být, budu v tomto smyslu bojovat stejně tak jako eh, v komisi, protože jsou zde precedenty a především máme tu novou zkušenost z Kodaně. Děkuji a mám takovou i, i, i, e, e, máme e, takovou, máme, mám otázku pro informaci. Kdo stanovil to 31. prosince 27 členských států nebo vy? Myslím, že o tom bude třeba ještě diskutovat. Ta otázka se půjde do Koreperu eh, příští týden, je tam i tento týden a pokud jsem informována, budou různá stanoviska. Pokud jde o členské státy, myslím si, že je jenom logické, aby Evropa předložila jedno číslo, stejně jako v případě Kyoto, a taky eh, můžete eh, potom eh, toto číslo rozepsat pro různé země, pro jednotlivé země, pokud si to budou přát. Ale myslím, že toto se musí stát dřív, před prvním únorem a před tím, než tedy bude komise fungovat. Eh, takže slyším eh, potlesk, protože eh, je to pravda, co říkáte, souhlasíme s tím. Já jsem byl jediný, ale zdá se, že kolegové také s tímto stanoviskem souhlasí. Janik Jador je další, prosím. Vážená paní kandidátko, vy jste hovořila o tom, že situace v jednotlivých evropských zemích je různorodá. Všem já doufám, že naši vůdci z Francie, z Británie budou naslouchat těmto slovům ovšem, jak budeme řešit tuto různorodost na půli komise. Přesto jsou to takové záležitosti, o které, které jsou úplně jasné. Hovoříme o 30%, hovoříte, že Evropa by měla být průkovnická, že Čína udělala určitý pokrok, ale zároveň hovoříme o tom, po pokud to nebude fungovat, musíme samozřejmě pokročit v jednání, ale nenastal vhodný čas, čili pokud je o skutečně o dosažení těchto cílů, co si o to myslíte konkrétně vy a zároveň, jak budete bojovat na poli energetické účinnosti, protože často je to spíš takový fetišismus, když hovoříme o uhlíkový o obchodování s e, uhlíkem. Velice často je to na úkor nějaké účinnosti v této oblasti. Proto se chci zeptat, zda budete mít opravdu jasné závazné cíle na tomto evropském poli, pokud jde o konkrétní čísla, aby to skutečně, aby to skutečně, abychom dosáhli na poli energetické účinnosti alespoň těch 20%, o kterých jsme hovořili první řadě si myslím, že máme závazné cíle pro obnovitelnou energii a pro emise. E, e, takže naším cílem je 20%, jsou 20% energetické úspory. A my nepotřebujeme, aby to bylo závazné, protože e, když E, to bude existovat. Zaměříme se e, ve členských státech na energetické úspory a na základě toho se mohou vytvářet další cíle. My všichni víme, že o tom se velmi mnoho diskutovalo v rámci energetického a klimatického balíčku a není asi smyslu, moc smysluplné se tomu znovu e, teď věnovat. A pokud jde o těch 30%, já si myslím, že neříkám něco jiného než eh, nebo neříkala jsem něco jiného než těch třetí, 30%. Já jsem eh, byla pro a byla jsem takovou tou advokátkou chudých v tom eh, těch 30%. Ale podívejme se, co se stalo eh, v Kodani. Evropa eh, tedy ne, ne, ne, ne, nedosáhla těch 30%. Eh, nesou a souhl, odsouhlali jsme, od, shodli jsme se, že bude lepší tedy teď se vzdát to cíle 23, 30% a tak dále za cenu, že se nám podaří vymáčknout pár dalších procent z dalších z těch ostatních stran. A my teď diskutujeme, e, zda měla mít e, e, Evropská unie jinou strategii před Kodaní. Kdyby to bylo tedy takto podmíněné, kdybychom měli něco jiného takticky a ne politicky, v, tak pak si myslím, ta, e, že by to bylo užitečné v Kodani a v Radě e, pro e, životní prostředí, protože fakt je, že bychom ze sebe dělali hlubá, hlupáky, kdybychom pořád trvali na těch 30%. Děkuji a nyní pan Spiněv Šoprou. Děkuji vám. Polsko je vedoucí zemí, eh, pokud jde o emise CO2 eh, podle Kyotského protokolu, eh, má povinnost snížit emise CO2 o 6 a skleníkové plyny o 30 což bude 60 A co se stane, když nesplní ten závazek, pokud když se hovoří o e, emisích sleníkových plynů, plynů pouze e, v rámci jednoho procenta. A e, budou bojovat proti klimatickým změnám taky ty země, Eh, stejně země, eh, které po dobu 50 let eh, nemohly mít svou suverénní průmyslovou politiku, neznamená, že to, co se teď dělá, bude znamenat v podstatě to, že chudší země dotují bohatší země. Měli bychom dbát na kvalitu a také na soudržnost. Teď si nejsem úplně jistá, zda jsem to pochopila správně. ovšem pokud jde o ty nerovnosti, nespravedlivost a tak dále, klimaticko-energetický balíček, když jsme ho tvořili, tak někteří z nás jsme chtěli vidět stoprocentní eh, dražby, co možná nejrychleji, někteří naopak ne. Já si myslím, že se nám povedlo nalézt kompromis, který umožní novým členským státům, aby byly do určité míry kompenzovány, ustávající elektráren s bezplatnými povolenkami. To je jedna z těch obav nebo reakce na ty obavy, o kterých jste hovořili ovšem u nových elektráren, už bychom měli mít stejné hrací podmínky, stejné hrací pole protože nemůžeme riskovat to, že někdo si postaví elektránu v jiné členské zemi jenom protože v této členské zemi bude mít povolenky zdarma a v jiné tomu tak není. To si myslím, že by opravdu mm, jsme velice těžko omlouvali. Děkuji a nyní má slovo Eva Lichtenberger. Děkuji, říká paní Lichtenberger. Paní Hedegardová, já si myslím, že je opravdu dobré, co jste řekla, že je vaší klíčovou strategií pro dopravu, protože je jasné, že samozřejmě doprava, pokud by nadále rostla, tak by nám zničila vlastně to, co jsme ušetřili ve všech ostatních sektorech. Tak tomu bylo doposud. posud. Ovšem, co se týče dopravy, tak se potýkám s velice s, s, potýkáme s velice silnými lobbystickými aktivitami, ať již je to těžká nákladní doprava či letecká doprava. Máme zde jakési požadavky na osvobození kerozínu od subvencí leteckého benzínu. A já chci vědět, jakým způsobem chcete pokročit v oblasti dopravy a zda si myslíte, zda jakési ty staré dohody, které, po kterými se zavazovali stáci sami sebe, zda by takovéto dohody mohly být i nadále instrumentem pro provádění klimatické politiky. Pokud jde o přípravu na dnešní slyšení, já bohužel o této úmluvě nemám veliké povědomí, je to ta alpské úmluvě, takže do toho nebudu opravdu zacházet eh, do nějakých podrobností, ale jistě. Další téma je nesmírně důležité lobby této oblasti. Já jsem se s tím setkala například i když jsme bojovali proti um, eh, CO2 emisím za jejich snížení v eh, silniční dopravě, tak ta lobby opravdu byla velice silná. Občas jakožto politik musíte udělat správnou věc. Já například eh, jako kandidátka na tento post jsem obdržela mnoho dopisů a vidím, že skutečně hovoříme o obrovském biznisu. Já samozřejmě budu vždycky naslouchat eh, lidem, všem stranám, jejich argumentům. Ovšem je zajímavé si poslechnout ty lobbysty, kteří přicházejí s alternativami, to znamená, jakým způsobem budou reagovat na určité konkrétní otázky a ne čekat pouze na to, že někdo jiný vyřeší ty problémy za ně, když to porovnáme z, u nás s, s dánským královstvím, tak samozřejmě, že ta lobby na této úrovni evropské je mnoho větší. Ano, vyplatí se číst staré umluvy, tam stojí spousta zajímavých a dobrých věcí, takže rozhodně my se k tomu ještě dostaneme. A nyní se dostáváme k poslednímu kolu, šestému kolu jednání a slovo má Martin Kellen. Děkuji. Pokud budete potvrzená ve funkci, tak dostanete svého šof, svého šoféra a automobil s šoférem. Využijete tento bonus a pokud ano, jaký automobil si vyberete? Já si myslím, že jakožto kandidátka já musím nejprve podstoupit tyto tři hodiny slyšení a proto jsem jaksi odložila myšlenky na osobní automobil na později jakožto ministrině pro klimatické záležitosti, pro životní prostředí. Já se vždycky snažím, vždycky jsem se snažila o výběr těch eh, energeticky nejúčinnějších automobilů z nejlepší kategorií, mm, která je k dispozici. Myslím si, že je to přirozené, je velice důležité. Mnoho z nás, kteří zastáme různé pozice, různé posty, měli bychom jasně ukázat našim občanům, že to myslíme vážně, že o tom pouze nehovořím, že to nejsou pouze prázdná slova, že to děláme opravdu způsobem mm, uvážlivým a že o tom uvažujeme v každodenním životě. Ano, tak já jsem vás tak očekávala, proto ještě jedna otázka, ještě jedno, bude to evropské auto, hybridní, elektrické nebo na biopaliva. No a když jste byla dánskou ministriní, tak, tak jste jistě měla tuto možnost čelit, čelit čelit čelit co, co jste používala, jaké, jaké auto, Toho to je opravdu jen taková improvizovaná otázka. A nyní chcete abych řekla něco špatného o jednom z, ne, o jednom z producentů automobilů. To já neudělám. My neprodukujeme žádná auta v Dánsku, takže jedna věc je jasná. Nebude to dánský automobil. Bude to opravdu nejúčinnější a byl s ohledem na emise CO2 a s ohledem na energetickou účinnost. A poté uvidíme, uvidíme, kdo vyhraje tuto bitvu, toto mé rozhodování, asi to potrvá nějaký měsíc nebo dva, ale uvidíme. No a například ta vzdálenost mezi parlamentem a komisí není až tak velká, tak co, co třeba kolo? To já skutečně, já se k vám přidám, pokud eh, na té první cestě, když přijdete do parlamentu tímto způsobem. Já jsem žila v Kodani asi 9 kilometrů od mého úřadu, používala jsem kolo. Dánové o tom vědí, nejenom proto, že je to šetrné vůči životnímu prostředí, ale že si pročistíte hlavu ráno, večer. Údajně ale v Belgii nebo v Bruselu není až tolik těchto stesek jako v Ehm, Dánsko. Já například celou, celý ten úsek těch 9 kilometrů jsem mohla mm, projet na této sese. Můj manžel mi k Vánocům věnoval helmu, tak asi pravděpodobně už věděl, co mě čeká v Bruselu. Budu to muset ještě proskoumat. Hmm, Bruselu je to mnohem lepší na kole, než si lidé myslí. Je to fakt super a měla byste to opravdu vyzkoušet. No a nyní zde máme dalšího řečníka, Base Aikuta. Děkuji, pane předsedo. Z kola se dostaneme až k Mexiku. Ano, potřebujeme hm, závazné dohody. Do konce letošního roku pro Mexiko musíme vystupovat jedním hlasem jako Evropa, ale zároveň musíme Mm, dostat nebo získat um, určitou tu, tu vedoucí roli. Opět já mm, jsem velice zklamán, že mm, nechcete těch 30% dodržet. Můžeme například těch 30% považovat za um, určitou poznámku pod čarou, určitou vedoucí roli, kterou bychom mohli opět získat v této oblasti. Vy hovoříte, že um, spíše v oblasti ETS by to mělo, měla být spolupráce mezi USA a Evropou. Ovšem v Kodani bylo jasné, že pokud se zaměříme pouze na USA, tak by to mohlo vést k, k, ke slepé ulice v jednáních. Pokud jde o OSN, koalice ochotných zemí, Brazílie, um, Jižní uh, Afrika, Mexiko, země, které by rády viděly závazné, závazná čísla, závazné, závazné cíle do konce letošního roku. Pokud jsem já už jsem se o tom zmínila. Dokonce tohoto měsíce já mm, už nejsem dánskou ministriní, nebudu, nejsem ani komisařkou, nebudu se muset, nebudu se moc eh, zavazovat jakýmkoliv číslům. Já skutečně na tomto poli nebudu moci přicházet s nějakým konkrétním cílem. Ovšem pravděpodobně dojde k, těm dva, eh, k tomu, že bude mít 20%, další závazek těch 30%, to je realistické, to je možné, je to mnohem lepší, než ti, kteří tvrdí, možná bychom měli mít 25 nebo spíše si udržet těch 20% stanovených. Členské státy nedávno na toto téma rovněž vystoupily, pokud vím, a já doufám, že v tom Mexiku už budeme moci předložit 30% jakožto cíl. To je jasné, to je naším cílem. A rovněž ty když budeme ale mít maximum těchto 30% a ostatní tam nebudou mít tyto cíle, musíme přece mít nějaký ambiciozní cíl po roce 2020, protože pokud tomu tak nebude, tak nedodržíme ty dva stupně. Kodani se řeklo ano, udržíme tedy dva stupně, máme společnou odpovědnost, to je to A, které řekli, teď nyní nastalo B a budou e, muset říct si i C. Přece budou muset nejdříve plnit cíle, abychom skutečně dodrželi ty dva stupně. To je důležitá rozprava. Pokud je o OSN, někteří asi budou tvrdit, a tak to je příliš obtížné, tento proces OSN, možná bychom se e, ho měli zdát. Ne, já si myslím, že ne. Pokud to nepřinese výsledky, tak to bude jiná situace. Ovšem promarnili bychom příliš mnoho práce, nástroje, flexibility, národní adaptační plány, takzvané NAP, dále je to NAPAT a už máme v dispozici mm, technologie, adaptační postupy, elementy. Ty všechny záležitosti už máme projednány, takže by to bylo opravdu mm, promarnění příležitosti. Už nemám čas, nemohu se tomu věnovat podrobněji, ale myslím si, že je zásadní, abychom tohoto hráče OSN, aby som se ho nevzali, To by byla příliš jednoduchá cesta. To si myslím, že by opravdu bylo špatné, protože bychom se zbavili toho, z čeho už jsme opravdu na tomto poli dosáhli. Souhlasím, souhlasím, musíme podporovat proces OSN v následujícím roce, v tom jsme zajedno. Ovšem pokud jde o konkrétní věci nyní, to znamená revize, závazky, revize kodaně, jak zajistíme to, aby zde nedošlo k, nějaké, k nějakému zdvojnásobování těchto čísel rozvojových zemí, rozvinutých zemí. Bylo by lepší mít nějaké domácí cíle, tak aby, řekněme, nedošlo k nějakým dvojnásobným číslům je zásadní, abychom samozřejmě zabránili nějakému znásobení těchto čísel. samozřejmě, že to je v zájmu rozvojových zemí, protože řeknou dobře, váš mechanismus pružnosti, flexibility je v pohodě, to je dobré, ale pokud budete jenom využívat ta nejjednodušší řešení, ehm, řekněme nejjednodušší produkci, výrobu a tak dále, a poté budeme muset přijít s nějakým dodatkem, řekněme, na národní úrovni, jak to do toho všechno zapadne. A to je jedna z těch velikých zásadních oblastí, kde musí odborníci nalézt řešení, protože rozvojové země jsou velice citlivé v tomto ohledu rovněž nechtějí, aby tam neustále klepali na jejich dveře auditoři a říkali jim, co mají či nemají dělat. Čili ano, tato otázka eh, to, tohoto dvojího počítání je velice důležitá technicky, mm, samozřejmě, že i v praxi, protože pokud eh, bychom o tom chtěli Mexiko hovořit, tak samozřejmě, eh, že bude muset vyřešit mnoho věcí, než Kyoto přestane platit v roce 2012. Je tam ještě mnoho práce co, která nás čeká. Ano, takže ano, OSN a jeho podpora to je dobré, ovšem potřebujeme zde jednotnost 192 zemí, čili proto se ptám, co uděláme, pokud žádný konsenzus v Mexiku nebude. Ano, mm, v podstatě, ano, jak víme, kdyby ta dohoda byla, tak Sudán by nemohl, nemohl hrát žádnou roli v těch posledních několika hodinách. Ano, ovšem, jak říká pan předseda, těch 192 zemí dohodnout se, to bude problém. Uvidíme. Merci, monsieur le président, madame la commissaire Děkuji za slovo. Vážená paní kandidátko, Všechno už bylo téměř řečeno, dokonce několikrát, takže je obtížné položit otázku. Ano, toto, tato portfej je nová v komisi. My máme veliká očekávání. Vy jste očekávána, máme zde samozřejmě tata, ten rozsah vašich, vaší práce. Podobně jako dánský kolega, který už odešel. Já skutečně musím říct, že mě velice příjemně překvapilo to, jakým způsobem jste angažována. Já nejsem dánka na rozdíl od kolegů, čili mm, skutečně je to spíš takové objektivní hodnocení. Další. Jedna otázka se dotýká určitých kompetencí transversální, to znamená všichni ministři pro životní prostředí, Eh, jak už jste se o tom zmínila, jde se o dialog, permanentní dialog, eh, jakožto ministrině se budete muset věnovat tomuto dialogu, čili mě spíše jde o nějaké externí, vnější vztahy z vaší strany, ještě jsme nehovořili například o vztahu vůči Ujengu Taovi nebo Baracku Obamovi, jakým způsobem budete vystupovat i vůči panu Barosovi, pokud jde o tyto vnější dialogy. Nyní ten, ten konec jsem z překladu, z tlumočení neslyšela něco mezinárodního, jak to tam bylo. Mluvila jsem velice rychle, omlouvám se, mám málo času. Čili pokud je o tyto dva veliké aktéry v oblasti klimatických změn, Spojené státy, Čína, jak budete vystupovat, jak budete stanovovat eh, i eh, určitě, jak budete, jakým způsobem se budete vůči ním vymezovat a rovněž, jak bude vypadat váš dialog s panem Barosem. Odpověď? Jedna z věcí, které přináším do tohoto portfolia je moje zkušenost s různými jednáními, například s čínským ministrem odpovědným za tuto oblast. My, jsme opravdu trávili celé týdny společně, viděli jsme se tak minimálně desetkrát v roce 2009. Takže mnoho z těchto lidí znám osobně. a budu se snažit hrát výraznou roli v Evropské komisi v tom období před konferenci v Mexiku. Je zde mnoho úkolů, které nás čekají. Vím, že já nechci říkat, že jsme zde měli nějaké problémy s rozvojemi zeměmi G77, mm, Sudán a jejich rolej. A já si myslím, že jsme spolupracovali velice intenzivně s mnoha zeměmi rozvojovými. Toto je právě oblast, kde by Evropa mohla posílit úsilí vůči Africe, vůči malým ostrovním státům a tak dále, tak abychom lépe všichni pochopili priority, které nás čekají na tomto poli. Vážený eh, pane předsedal. Skutečně paní kandidátka je úžasnou vyjednavačkou. My skutečně ale vidíme, že, že mnoho lidí má krásná slova, ovšem pak v reálu se málo lidí eh, podepíše pod skutečné závazky. Čili jak chcete zajistit to, aby se občané připojili k těmto našim úkolům? Už se o tom kolega zmínil. Například víme, že je zde ekonomická krize, sociální krize, čili v tomto boji proti klimatickým změnám. Jak chcete zajistit to, aby to skutečně byla i priorita, řekněme, mm, v rámci eurobarometru, priorita našich evropských občanů, aby, protože to je nesmírně důležité, aby za námi stály v tomto velice obtížném boji. Já si myslím, že to je opravdu úžasná otázka. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak to proběhlo v médiích ohledně Kodaně a jak se o tom hovořilo neustále před Kodaní, tak si lidé nakonec uvědomili, že jsou tady tyto záležitosti. Je to nesmírně důležité, když to srovnáme s před pěti lety. Dneska lidé skutečně hovoří o klimatických změnách. Je důležité, aby to zůstalo v myslích našich lidí. Vidíme kontext. Ano, je zde klima, eh, ekonomická krize a lidé možná jasněji vidí, že asi zřejmě jsme někde udělali chybu, že zneužíváme při přírodu, že konzumujeme příliš, že bychom měli trošku opravdu dvakrát zvažovat eh, tu naši uhlíkovou stopu a tak dále, mm, stopu, kterou zde zanecháme. Čili to povědomí už zde je, to ano, ovšem je to obrovský závazek. My na evropské úrovni, na jakékoliv ale úrovni e, politiky, abychom jasně komunikovali, abychom o tom hovořili nahlas, aby to občané viděli, slyšeli, protože Eurostat a jiné statistiky jasně hovoří eh, o tom, že v této oblasti občané očekávají Evropu aktivní, očekávají, aby Evropa přišla s jiným řešením a to je náš obrovský úkol. Říci to občanům. Děkuji vám. Eh, další otázka. Da eh, Děkuji, jsem zde je pár výjimek. Všechno to, co jste říkala dneska, zní dobře, ale komisař Evropské unie pro eh, klima eh, bude někdo, kdo eh, nepřichází jenom s hezkými slovy, ale kdo musí prosazovat legislativu. A budou chybět určité informace. Máte konkrétní představu o tom, co budete dělat ve své funkci? Dávám vám tedy příležitost teď na konci tohoto slyšení, abyste se vyjádřila, pokud se stanete komisařkou, kterou konkrétní eh, legislativu budete prosazovat. Já chci každopádně dokončit eh, balíček eh, klimatický a dopravní, to není žádná malá věc. To je velká věc a navíc eh, bych chtěla eh, poukázat na to, že dostaneme klima do všech oblastí, dále výzkum, eh, to není, jsou jenom slova, to vyžaduje všechno velmi tvrdou politickou práci, kterou je potřeba určitě udělat. Pak je spousta dalších iniciativ, které budou vycházet z toho klimatického a energetického balíčku a z z, ze systému eh, povolenek. Eh, jsou to věci, které už, se kterými už se počítá, se které se připravují. Další věci, například eh, revize týkající se automobilů, to jsou takové konkrétní věci. Ale další věc, nepleťte se, prosím, já nemám veškerou tu legislativu. Eh, doufám, že, že mojí roli bude spolupracovat s vámi a snažit se eh, udělat další krok prostřednictvím jiných. To není vůbec snadné, naopak je to obtížné. My chceme na pomoci tomu, že ty věci nějak prosadíme. A z mé strany nejde o to, že já budu prosazovat legislativu, ale že ji budou prosazovat moji kolegové. Je velmi snadné hovořit o automobilech, především když jste ze země, která nemá automobilový průmysl, ale eh, průmyslové aspekty a dobrá doprava jsou důležité věci. Takže co konkrétně v tomto eh, balíčku byste dělala? My jsme ještě neudělali to, co byste vy měli udělat. Eh, jde o nákladní vozidla a iniciativu v tomto smyslu. To bude jedna z prvních věc. A nařízení týkající se motorových vozidel, to se musí revidovat, protože eh, je to věc velmi eh, já jako ministrně jsem už o tom hovořila a někteří protestovali, říkali, že to je věc, která je prakticky nemožná udělat, ale já se domnívám, že je třeba to ještě udělat rychleji, než jak se plánovalo a dokonce e, tuto revizi e, udělat tak, aby byla ještě e, efektivnější, protože nové technologie se velmi rychle projevují. Petr Lize. Děkuji, pane předseda. Paní dezignovaná komerčesko Frederik Ries řekl, že to je nevýhoda, když se člověk ptá jako poslední. Já si myslím, že je to výhoda, protože můžu udělat jakési schrnutí. Já si myslím, že jste byla velice konkrétní, například u otázky, a to bylo i písemně, to byl téma NOx v letecké dopravě. Tam tedy bohužel se nám nepodařilo přesvědčit komisaře pro dopravu o tom, že je třeba zde mít regulace. Já doufám, že vy se toho energeticky chopíte. A co se týče takové Kodaně a tomu, že se říkalo, že vy nesete částečnou odpovědnost za to stroskotání, tak si myslím, že se to netýká vás, ale spíše pana premiéra. To je můj názor. A Moje otázka se týká parlamentu. Jakým způsobem se zajistíte to, aby v rámci zprávy z vlastního podnětu podle článku 225 smlouvy jste tedy opravdu přistoupila k návrhu, k legislativnímu návrhu. Pan Barroso tak trochu váhá, jakým způsobem byste chtěla ovlivnit pana Barroza tak, aby pozice parlamentu byla posílena a jakým způsobem vy Tedy, pokud bude zde vyslán podnět z parlamentu, přistoupíte k návrhu, který předložíte sboru komisařů. Víte, že je rámcová dohoda o které je třeba znovu jednat. Eh, mezi je to dohoda, o které bude jednat parlament a předseda komise, takže to je konkrétní věc. A já vycházím ze zkušenosti z dánského parlamentu a ta zkušenost je taková, že někdy je opravdu velkou výhodou úzce spolupracovat s parlamentem, nejenom pokud jde o legislativu, tady mi to zcela evidentní, ale ještě předtím, než se dostanete do této fáze. Takže pokud jde o komisařku pro opatření v oblasti změny klimatu, eh, také bych se chtěla s vámi setkávat neformálně a často. Můžeme eh, mít eh, kulaté stoly k různým tématům. Mezi účastníky by byli evropští poslanci, protože ti by tam přinesli své názory. Takže já očekávám eh, návrhy od parlamentu, nejenom pokud jde o e, celkovou politiku, také o rozdělení práce mezi komisí a parlamentem. Jsem otevřená vaším e, myšlenkám a spolupráci ve velmi časném e, vztazu. Děkuji, to bylo takový obecný příspěvek, ale já se ještě zeptám specificky. Samozřejmě mezi institucionální dohoda je věcí, kde se snaží Barozo vyjednávat, ale samozřejmě, že se máme i rozhovory mezi designovanými komisaři a panem Barozem. Já bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste to opravdu ještě jednou přednesla a řekla panu Barozovi, že pro nás je to důležité a chtěl byste zeptat, zda vy, jakožto ve vaší roli designované komisařky, sdílíte neformálně postoj, že totiž normálně, pokud parlament podle kvalifikované ho postupu něco navrhne, tak eh, aby tedy komise tento návrh zohlednila. A pokud to nezohlední, že musí mít opravdu velice dobré důvody pro to, aby to nezohlednila. Tak to opravdu je. Musíte mít velmi, velmi dobré důvody. A já si myslím, že u Lisabonské smlouvy je zcela jasné, eh, že je eh, rovnováha mezi radou a parlamentem ve spoustě případů a musíme získat eh, nebo, nebo zjistit, jak nově z toho můžeme mít prospěch. Evropské projekty budou budou eh, z toho mít prospěch, protože budou viditelnější a budou dělat věci, které eh, lidi chtějí, o které, které eh, je znepokojují. Takže to bude ve prospěch evropských občanů. Milé kolegyně, milí kolegové, dospěli jsme, se, dospěli jsme ke konci našich otázek. Děkuji všem členům výboru Envy ITR a TRAN za jejich otázky a rovněž děkuji paní Hedegardové za její odpovědi. Paní Hedegardová, vy jste na úvod řekla, že ochrana klimatu musí být něco, co nás bude bavit. To jsem si zapsala, protože v Kodaní jsme viděli, kolik energie, kolik entuziasmu vynaložili tisíce lidí na to, aby jak venku, tak vevnitř, uvnitř tedy sledovali, co je to téma, vyjednávali a já doufám, že se nám to podaří dostat eh, v rámci našich občanů opravdu do povědomí, abychom měli široký základ občanů a dalších aktérů. Já si myslím, že tato debata byla velice zajímavá že se nám líbila, já jsem opravdu nadšený, protože ani jednou jedinkrát jsem nemusel použít kladívko, opravdu šlo to jako po másle, všichni se drželi mých pokynů. Takže ještě jednou děkuji všem, že dodrželi své časy, svou řečnickou dobu, že děkuji stejně tak paní Hedegardové za, pro, váš, pro vaše podporu je potřebujete tuto angažovanost, kterou máte, potřebujete přesvědčivost a samozřejmě potřebujete, aby vás někdo podpořil, protože rozhodně nebude jednoduché se zhostit všech úkolů vašeho portfolia, ale já mám za sebe dojem, že tyto schopnosti máte a že budete schopná se toho úspěšně ujmout. Eh, odpoledne máme neformální setkání ministrů eh, pro energetiku Evropské unie, možná se tam setkáme. Ovšem rozhodně nesmíme při tom všem, co se nám líbí, zapomínat na to, jak situace je závažná, na to vše, čeho jsme v Kodaně nedosáhli a o čem se bude jednat 31. první, protože to, co budeme mít 31. na stole, nebude stačit pro ten dvojstupňový cíl, protože momentálně máme oteplování 3 a 4 stupně a to nestačí, takže před námi leží v rámci příštích let obrovský úkol. A já se těším na angažovanou a ambiciozní spolupráci v, naš, v rámci nové komise, paní komisařko. A nyní vám předávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám poslanci a poslankyně za velmi dobré otázky a děkuji za atmosféru. Musím říci, že to byla nejdelší ústní zkouška, kterou jsem podstoupila. Každopádně jsem se snažila se zaměřit na portfolio. Děkuji vám za otázky na ně zaměřené. Dnes dopoledne jsme hodně hodin jednali o zajímavých věcech. A chci zakončit tím, že řeknu, že jsem přesvědčena o tom, že klimatická změna je výzvou naší generace. Samozřejmě jsou problémy, jsou výzvy. Nebude snadné bojovat proti klimatickým změnám. Není to nic levného. Máme problémy s cíly, s benchmarkingem, s kodaní, s mnoha závažnými věcmi. A fakt Fakt je, že čím déle bude svět váhat a nejednat, tím dražší to bude a tím závažnější budou eh, klimatické problémy a tím větší změny v životním stylu budeme muset předvídat pro svou budoucnost a budoucnost svých dětí. Čili pokud eh, to, se to rychle eh, nenapraví, eh, ale já jsem přesvědčena, že lidé najdou nová řešení a použijí je, že to budou řešení pomocí nových technologií a že se nám to podaří. Není žádný region na světě, který který by v uplynulých pěti letech se tímto zabýval eh, efektivněji a cílevědoměji eh, ekonomického, politického i strategického hlediska než my. Takže morálně se zaměříme na to v tom smyslu, jaké to je a samozřejmě z toho budeme mít prospěch. Evropská unie je běžcem v čele pelotonu jsem eh, přesvědčena, že můžeme, pokud to budeme dělat dobře, eh, dosáhnout energetické nezávislosti a účinnosti. Eh, budeme vycházet z několika parametrů současně. Klima, energetické zabezpečení a vytvoření pracovních míst. Protože takto to budeme, tak, toto je nejambicioznější zaměření. A pozveme zbytek světa k tomu, aby jednal, eh, o čem to vlastně je. Nebyli jsme příliš úspěšní v Kodani, ale dnes dopoledne jsme hovořili o tom, že budeme pokračovat. My se nevzdáváme, pokud jde o OSN, to by bylo příliš snadné. Musíme se opravdu snažit, aby se to stalo mezinárodní záležitostí. Budeme na to tlačit a budeme o tom vytvářet povědomí mezi občany. Samozřejmě je také nutné ukazovat dobré příklady, ukázat, že budete eh, prosperovat, pokud to uděláte a v tomto smyslu má eh, důležitou roli náš průmysl. Takže těch pět následujících let bude zcela zásadních a jsem přesvědčena, že spolu s vámi se nám podaří tu změnu udělat. Evropa si ji zasluhuje a občané to od nás očekávají. Takže pokud budu jmenována komisařskou, můžete ode mě v následujících pěti letech očekávat hodně akce. Paní Hedegaard, děkuji vám za toto poselství. Vaše slyšení skončilo a koordinátoři se sejdou eh, v půl jedné v sále 1G3, pro, eh, aby provedli hodnocení.